Good afternoon, colleagues, and... Dobré odpoledne, kolegové. Vítám vás na tomto slyšení. Jehož eh, tématem je návrh pravidel pro respektování soukromého života a ochranu osobních údajů v elektronické komunikaci v Evropské unii. Rád bych vás tady všechny zde přivítal. Jde opravdu extrémně důležité téma. Je to také klíčové téma pro náš výbor. Chtěju také, chci také poděkovat Marie von Loresten. Děkuji také všem stínovým zpravodajům, kteří jsou zde eh, přítomní a eh, kteří už tady opravdu velmi dlouho se tomuto velmi důležitému eh, tématu věnují. Kromě toho je tu samozřejmě mnoho dalších velmi zajímavých eh, řečníků, kteří nás uvedou do kontextu a jsem si samozřejmě jistý, že eh, se k nám přidá ještě mnoho dalších lidí. A já v tuto chvíli pouze budu hovořit eh, jak se o takovém tom obecném kontextu a potom předám samozřejmě slovo panelistům, kteří budou hovořit a jimž můžete poté uh, klást eh, otázky. V rámci prvního bloku budeme hovořit o těch institucionálních otázkách a na začátku chci také říci, že toto slyšení je online, je webstreamované, to znamená všechno je nahrávané. Takže kolegové, o čem hovoříme? Hovoříme o návrhu komise, který byl předložen v lednu roku 2017 a týká se to nařízení, jehož hlavním tématem je ochrana a respekt soukromí a také ochrana osobních údajů v elektronické komunikaci. E, to samozřejmě se týká také Eh, současné směrnice o elektronickém soukromí, takzvané e-privacy. Jde o směrnici, která samozřejmě má zajistit ochranu soukromí v elektronické komunikaci. Eh, je to také něco, co přímo dále rozvíjí také eh, původní směrnici o ochraně údajů. Jde tedy samozřejmě o ochranu komunikací a o ochranu základního lidského práva, jímž je respekt soukromí a rodinného života, tak jako máme také zakořeněn v listině eh, základních práv článku 7. Tento navrhovan, toto navrhované nařízení v podstatě zohledňuje nové eh, technologické a ekonomické eh, změny, nový vývoj v komunikačním sektoru od roku 2002. Zaměřuje se tedy na soukromí a také na mezilidské komunikace. Tady víme, že existují tedy určité nedostatky v souvislosti tedy s, tou, s tím, s tou směrnicí o e-privacy z roku 2002 číslo 58. Navrhovaný, navrhovaná, navrhované nařízení aktualizuje ta současná pravidla eh, směrnice o i soukromí, o elektronickém soukromí. Jde o to také všechno sladit také s právním rámcem, který pokrývá otázku ochrany osobních údajů. To znamená, že tady v tuto chvíli jde o to, jak zajistit soukromí nezávislé na komunikačních službách. E, to má co dočení samozřejmě s otázkami, jako například jsou cookies nebo různá, různé jiné nástroje, které vysledovávají individuální pohyby na, e, na webu či v oblasti elektronických komunikací. E, ten tento návrh má navýšit důvěru a bezpečnost digitálních služeb, eh, čímž má také posílit jednotný digitální trh a jeho strategie. To znamená, že tady jde o to, abychom v rámci našeho parlamentu si vyměnili názory s těmi hlavními zúčastněnými eh, aktéry, to znamená se zástupci telekomunikačního sektoru, nových komunikací, eh, zástupců poskytovatelů služeb, jako jsou OSP, OTT, spotřebitelů, ale také zástupci nezávislých ziskových organizací, mm, eh, zástupci také z akademické půdy. A já v tuto chvíli mohu říci, že nás samozřejmě čekají mají eh, příspěvky extrémně, extrémně zajímavých eh, panelistů. Takže eh, těšíme se na jejich projevy, po nich samozřejmě budete mít možnost na to klást otázky. A já bych samozřejmě byla ráda, kdyby všichni, kdo budou mít zájem o to promluvit, se přihlásili včas, abych vás mohl napsat na seznam řečníků. Takže co se týče toho prvního bloku, tak eh, v rámci tohoto prvního bloku si nejdříve vyslechneme zástupce Evropské komise. Bude hovořit paní Despina Spanu, ředitelka generálního ředitelství Connect eh, komise. A ta má na 10 minut čas tedy aby pohovořila o novém předkládaném návrhu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že co se týče účasti na tomto slyšení, tak to je opravdu naprosto neuvěřitelné, protože vím, že eh, v tomto týdnu velmi mnoho lidí si vzalo dovolenou. To znamená, že když vidím tady takové množství lidí, tak to je opravdu neuvěřitelné. Asi je to signál toho, jak důležitý E, tento návrh je. Já jsem se tomuto portfoliu začala věnovat teprve před několika měsíci a předtím jsem se zabývala hlavně otázkami e, ochrany spotřebitelů, což asi někteří z vás také e, ví. A my, eh, vlastně, když jsme se zabývali otázkou ochrany spotřebitelů, tak jsme si uvědomili, že velká část této ochrany spočívá vlastně v ochraně soukromí a jejich osobních údajů, protože lidé už se nezajímají pouze o ten výběr či cenu, ale zajímají se tak o to, zdali jsou jejich údaje eh, chráněny. Eh, nevím, jestli víte, co se stalo v pátek minulý týden. Ministři G20 se dohodli v podstatě na pravidlech, které by měly eh, platit pro jednotný trh. A vlastně eh, odvolávali se také na samec z minulého měsíce, který nebo na jehož závěru se všichni účastníci shodli, že ochrana osobních údajů jů patří mezi prvních deset priorit, na které je třeba se v rámci e, politické činnosti zaměřit. E, kromě toho také e, jsme museli zjistit, že nejenže jsme patříme k těm, k té menšině, která nějaká pravidla má, ale že dokonce máme opravdu jedna z, jedny z nejmodernějších eh, pravidel. Když se podíváme na tento návrh, tak eh, vlastně eh, také pochopíme, jaké jsou hlavní cíle tohoto návrhu a o co nám jde. Takže první jasný, jasný důvod, proč vůbec jsme s tímto návrhem přišli, je ochrana jako samotná, eh, což samozřejmě znáte i z různých jaksi ústních pozměňovacích návrhů či z různých sdělení komise. To znamená, že tady jde o to, abychom zajistili, že soukromí bude chráněno nejen v té fyzické komunikaci, ale i v elektronické komunikaci, protože tady dochází k opravdu extrémním eh, zásahům, nebo jak se ten, ten manevrovací prostor se otevírá extrémním zásahům do soukromí a e, osobních údajů. To se ale netýká jen individuálních fyzických osob, ale také samozřejmě i dalších eh, subjektů. To znamená, že v nařízení o obecné ochraně soukromých údajů, která se zabývá a zaměřuje pouze na fyzické osoby, tak tady vlastně v tomto návrhu se chceme eh, zabývat i otázkou dalších subjektů, ne pouze fyzických osob. A proč je to pro nás také důležité? E, je to pro nás důležité, protože chceme také zajistit e, samozřejmě svobodu vyjadřování, svobodu projevu, ale zároveň také samozřejmě zajistit ochranu soukromí na našem trhu a v naší společnosti. Takže samozřejmě máme tady ten návrh obecného nařízení o ochraně e, údajů. Jehož tady hlavním cílem bylo pokrýt všechny tyto záležitosti záležitosti. Eh, samozřejmě, ale tato, eh, tato směrnice je vlastně konkrétnější, protože návrh obecného nařízení ochraně údajů se zabývá hlavně tedy otázkou, která vyplývá z článku 8 listiny eh, základních lidských práv, zatímco tento návrh se více zaměřuje právě na článek 7 listiny základních lidských práv.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 pouze, pouze tedy eh, fyzických eh, osob jednotlivců, ale i dalších subjektů. Takže jaké jsou hlavní cíle tohoto návrhu? Takže prvním cílem je samozřejmě vysoká úroveň ochrana, eh, samozřejmě také velmi dobře nastavená pravidla pro tuto ochranu, hlavně tedy v elektronické komunikaci. Pan Moraes už celé jasně říkal také to, že jde o to přizpůsobit se novému technologickému a elektronickému vývoji. Takže proč? Protože v tuto chvíli samozřejmě naše občané používají nové technologie eh, na velmi vysoké úrovni a proto je třeba tady hovořit nejen o aplikaci těchto pravidel na eh, tyto služby, ale také na služby z třetích stran. To znamená, všichni, kdo chtějí nějakým způsobem ukládat vaše informace na různých zařízeních či v eh, různých jaksi jiných prostorách. Takže to je hlavní cíl tohoto návrhu. Kromě toho také to odráží tu práci, která už byla vykonána v této oblasti. Máme tady také článek 29, pracovní skupina. V roce 2015 už tedy přišla se svými závěry na základě základě eh, čeho víme, že více jak 16 tisíc kuký vlastně bylo eh, vytvořeno v poměrně velmi krátkém čase, což je úplně neuvěřitelné. A eh, zjistili jsme, že také musíme vypracovat nová pravidla pro získávání těchto údajů, to znamená zajistit to, aby v podstatě tady jaksi spotřebitel musel vy, nějakým způsobem vyjádřit souhlas, ale aby to také bylo smysluplné, celé tyto postupy postupy vyjadřování souhlasu. To znamená, že my tady hovoříme o dvou eh, nástrojích. To znamená, eh, možnost, eh, vyhla, možnost, kterou bychom dali vyhledávačům v podstatě zakázat třetím stranám využívat takovéto nástroje a poté také vyžadovat od vyhledávačů poskytnout tu možnost jednoduchého přístupu k nastavení, k, eh, k, k osobnímu nastavení pro ochranu osobních údajů pro všechny uživatele tohoto vyhledávače těchto jednotlivých vyhledávačů. Takže šlo v podstatě o to zajistit, aby elektronická komunikace na trhu se vždy eh, nezávisle na poskytovateli řídila stejnými pravidly. To znamená, že tady jsme potřebovali nový právní rámec pro nové modely, které přichází na trh. Samozřejmě, že technologie se vyvíjí, lidé už nevyužívají klasické komunikační eh, služby, používají stále více a více internet. Někteří lidé používají internet dokonce jenom nejenom právě výhradně pro komunikaci s, s jinými lidmi a jinými subjekty a právě proto tady hovoříme jaksi o e, službách, které poskytují i tradiční poskytovatelé komunikace, ale také o nových poskytovatelích e, komunikace. To znamená, je třeba tady zajistit konzistentnost a koherentnost e, samozřejmě s návrhem obecného nařízení o ochraně údajů, ale také se všemi dalšími legislativními návrhy a již platnými všechny eh, hm, jaksi dokumenty, které eh, regulují tuto oblast. To znamená, eh, problém je v tom, že ne všechna pravidla fungují. To znamená, že tady šlo v podstatě o to, jak zajistit opravdu, opravdový výkon či implementaci těchto pravidel. To znamená, my tady máme návrh obecného nařízení o ochraně údajů, který ty, mimo jiné tedy řídí také přístup eh, na trh a dodržování těchto pravidel. To jsou, to jsou tedy jaksi všechno ty cíle, které byly stanoveny, ale jaká je ta současná situace? My už jsme samozřejmě eh, mnoho vyjednávání vedli. Doufáme, že tedy první čtení skončí za malského předsednictví a e, doufám, že se nám podaří tady samozřejmě ještě udělat zásadní pokrok za estonského prostřednictví. A e, podpora Evropského parlamentu je pro nás celá zásadní, hlavně pro identifikaci dalších záležitostí, které musí tento návrh e, pokrývat a já i z toho důvodu doufám, že toto dnešní setkání pro nás bude inspirativní. Minulý týden eh, jsme vlastně měli opět další eh, závěry z pracovní skupiny pro eh, článek 29, která vlastně byla také schopná ve svých závěrech celá jasně identifikovat ty současné mezery a samozřejmě e, čekáme na úřad, který dohlíží nad e, ochranou osobních údajů, aby, nám tak, aby se také vyjádřil a řekl, kde tedy ještě další mezery e, existují a co je třeba prioritizovat. To znamená, že víme, že v roce, v roce 2018 v květnu by se to mělo uh, Eh, uzavřít a já jsem hovořila dokonce o 50 vteřin méně, než jste mi udělal, udělili. Děkuji, děkuji mnohokrát. A samozřejmě budete mít čas i odpovědět na, odpovědět na otázky. Takže my jsme velice rádi, že tady je Giovanni z ADPS, aby nás seznámil se svým pohledem na tento návrh. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, všechny vás zdravím. Takže samozřejmě, že vám chceme poděkovat za vaše laskavé pozdraví. A dovolte mi, abych začal takovým eh, trochu osobním eh, příběhem, protože pokud jde o soukromí v komunikacích, tak eh, k tomu mám takový velmi těsný vztah. Já jakožto zástupce italské vlády před zhruba deseti lety při vyjednávání o ochraně o, o údajů a soukromí v rámci e, do, dohodování e, tedy směrnice v telekomunikačním sektoru. To byla te, ta dceřiná směrnice, směrnice 1966, která měla doplňovat obecná ustanovení, která mají platit pro vš, obecně pro všechny správce dat a 20, po 20 letech se dostáváme k nové kapitole. V tomto případě je to nařízení, které se snaží doplnit obecná ustanovení v tom obecném nařízení. A víceméně máme tu stejné problémy z hlediska konsistentnosti, z hlediska ucelenosti, z hlediska nesnižování stávajících um, stávajících eh, eh, pojistek z hlediska technologické neutrality a eh, orientace na budoucnost. O to jsem radši, že se s vámi dnes mohu podělit o své zkušenosti a některé své myšlenky a podněty k tomuto návrhu. Takže pokud jde o ten rámec ochrany osobních údajů, tak ten by byl neúplný bez tohoto návrhu. Eh, protože samozřejmě, že ta eh, obecná dat, směrnice na ochranu údajů je jedním z velkých úspěchů tohoto eh, legislativního období, ale potřebujeme i specifický nástroj, který má zajistit toto právo. A oba soudy řekly, že důvěrnost komunikací je naprosto zásadním prvkem. Takže kromě té pracovní skupiny podle článku 29 a jejího nedávného stanoviska, tak podporuji také návrh komise, který se přesně o toto snaží. Podporuji také tu volbu právního nástroje, to znamená nařízení, což, jak víte, má být nejenom přímo platné, ale povede to také k větší míře harmonizace a konzistentnosti. A my vítáme ambicioznost tohoto eh, návrhu v tom smyslu, aby poskytoval stále vyšší a vyšší úroveň zabezpečení jak, jak eh, obsahu, tak eh, metadat. A samozřejmě s tím, že Eh, podmínky pro důvěrnost by měly platit i na širší služby, ehm, což odráží postup technologie a eh, změny eh, způsobu, jimž používáme aplikace oproti tedy době před pouhými několika lety. Uváděním některých dalších pozitivních prvků, jak to učinila pracovní skupina pro článku 29 minulý týden, tak máme za to, že návrh poskytovat tyto údaje orgánům na ochranu osobních údajů i v rámci tedy budoucí, budoucí rady pro ochranu osobních údajů, takže to přispěje eh, ke konzistentnějšímu vymáhání pravidel soukromí podle nového Eh, nařízení. Jak řekla pracovní skupina, tak máme určité obavy, jestli ten návrh tak, jak je, může splnit ten slib zajištění vysoké úrovně ochrany údajů. Nejprve pokud jde o tu komplexnost těch navržených názorů, tak, eh, návrhu, tak to je skutečně velká výzva. Komunikace se stále více dostávají do metadat. Ehm, jsou to i data, která vychází z terminálů. A každý má právo na jinou úroveň. Důvěrnost je podroben eh, poněkud jiným eh, komplexnostem. A to může vést k určitým eh, nežádoucím a nečekaným mezerám v ochraně. Dále mi dovolte říci, že většina definic, o které se tento návrh opírá, bude rozhodnuta v jiném kontextu. Kontextu jiného právního nástroje. A to Evropského elektronického komunikačního kodexu. A pokud eh, v, té, v, těch, těch, těch definicích z toho kodexu, tak ty, tyto definice zatím nejsou přizpůsobeny eh, tomu svému cílu poslání v kontextu základních práv. V tom stanovisku, které bychom rádi zveřejnili po Velikonocích, tak chceme argumentovat pro nutnost určitých definic, které zohlední zamýšlený rozsah a cíle. Za třetí, musíme věnovat obzvláštní pozornost otázce dalšího zpracování elektronických údajů ze strany eh, dalších kontrolorů, kromě těch poskytovatelů další och, ochrana by nebyla smysl, smysluplná, pokud by se dala snadno obejít, třeba tím, že se předají ty, ta data třetí straně. Takže ta úroveň ochrany musí záviset na citlivé e, otázce, nikoliv na tom, kdo je zpracovatel. Dovolte mi říci, že nedosáhneme toho cíle, který jsme si vytyčili, pokud nebudeme mít silný požadavek na eh, záměrné soukromí již nastavené do těch, eh, do těch eh, služeb a produktů. Mnoho z těchto výhrad sdílí naši protěžky v pracovní skupině v nedávném stanovisku 1 2017, které bylo přijaté v listopadu a já jsem k tomu přispěl jakožto člen pracovní skupiny. Domníváme se, že tedy je nutné dát jasné eh, náhledy a názory na to, jak eh, řešit i stávající problémy tím, že se zaměříme na ty oblasti, v nichž eh, nadále existují a přetrvávají eh, některé, některé problémy, některé výhrady a také několik podrobností, které si zaslouží vyjasnění. Zejména nám jde o to, abychom dali k dispozici dodatečnou příležitost řešit ty nejcitlivější otázky, jako jsou takzvané zdi, eh, pro cookies, Dále eh, legitimní otázky související s eh, soukromými metadaty, omezení rozsahu působnosti práv a povinností v jiných oblastech než vymáhání práva. A nyní mi dovolte se vrátit k cíli tohoto návrhu, návrhu nařízení. Chceme tím doplnit stávající ustanovení eh, v GDPR. Tak když říkám doplnit, a utřídit. Myslím tím, že je potřeba plná konzistentnost a e, ucelenost, musíme být selektivní, to znamená, musíme zajistit plnou podporu s ohledem na zesílení stávajících bezpečnostních aspektů, nikoli v snížení těch, které již byly do, dohodnuty. Jedná se o naprosto zásadní věc také z hlediska budoucího právního rámce, který má platit pro všechny evropské instituce, orgány a agentury. Vzhledem k tomu, že výsledky tohoto, této iniciativy se promítnou do celého toho rámce. Já vám tímto nesmírně děkuji za pozornost a doufám, že budeme schopni k té diskuzi náležitým způsobem přispět. Vidíte, že se mi to podařilo dokončit eh, včas. Děkuji, Giovanni. Proč pořád všichni mluví o čase? To mám tak špatnou pověst eh, z hlediska tedy eh, předvídání času nutného k projevům. Nyní pan Fregi Borgesius, který předloží předběžná zjištění studie která byla zadána eh, tím oddělením pro práva občanům. Je, pan Borgesius působí na univerzitě Amsterdamu a má mnoho různých zájmů v této oblasti. Takže pan Borgesius, pane Borgesius, máte slovo. Já vás vřele vítám na, na tomto zasedání. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem eh, měl tu čest, že jsem se účastnil toho pra, té práce pracovního týmu, která se zabývala tímto návrhem o nařízení o soukromí a elektronických komunikací. Mám eh, samozřejmě jen málo času, takže se podívám jenom na ty základní eh, věci. Takže úplně na začátek, prosím, takže máme tady čtyři zásadní věc, takzvaný Wi-Fi tracking, to znamená taková ta zásadní nastavení vyhledávačů podle článku 10 a samozřejmě ještě eh, otázka soukromí. Takže co se týče bezdrátového internetu, takže tady máme článek 8, který říká to následující. Ve chvíli, kdy vy vlastně sledujete eh, lidi, kteří chodí po ulici, prostřednictvím vlastně eh, signálu Wi-Fi je v podstatě legální, pokud tedy ti, kteří to, to sledování provádí, tak na to také upozorní, to znamená prostřednictvím nějakého plakátu. Eh, to znamená, že na tom svém, eh, v tom svém provozu nebo u toho svého vysílače, který provádí toto sledování, mají tady nějaký ten plakát, na kterém je toto napsané. Nicméně toto si si myslíme, že není akceptovatelné. To znamená, my si myslíme, že Wi-Fi a Bluetooth eh, sledování je přípustné pouze ve chvíli, kdy ten spotřebitel nebo ten sledovaný k tomu dal eh, souhlas. Eh, pokud jde například o, o urbanistické zóny nebo například hudební, Eh, festivaly, tak ano, vy můžete například provádět toto sledování, ale v anonymní podobě. To znamená, že okamžitě všechny údaje, které získáte, musíte anonymizovat tak, aby nedocházelo ke sledování jednotlivců. Takže právě proto tady eh, navrhujeme další eh, záruky. Takže další Eh, záležitost, což je poměrně jednoduchá věc. Eh, to současné, eh, ten současný návrh v článku 10 říká, že vyhledávače musí dát svým uživatelům možnost, tedy musí jim dát tu, tu možnost, zda chtějí poskytnout vyhledávači tu možnost toho sledovat či ne. To znamená, vyhledávače musí mít také přátelské základní nastavení. a zajímavý návrh předložila pracovní skupina článek 29. To znamená, hovořilo se o, o možnosti, zdali by toto nařízení mělo od od těch, kteří toto sledování provádějí, vyžadovat, aby mohla tedy od těch, co eh, provádí sledování vyžadovat do, striktní dodržování pravidel. Ale stručně schrnuto, všechny vyhledávače by měly mít přátelské základní nastavení, to znamená to standardní nastavení. Co se týče těch eh, cookies, to znamená tady tam možnost, buď to, to chcete, či nechcete, tak tady máme například příklad z Nizozemska. Jeden, jedna televize eh, na svých eh, webových eh, stránkách, v podstatě ve chvíli, kdy vy otevřete ty stránky, tak vás vyzve k tomu, abyste klikli na no, oranžové Eh, tlačítko a vy vlastně ve chvíli, kdy na to tlačítko kliknete, tak eh, v podstatě vás to hnedka odvede na další eh, obrazovku, kde vám řeknou, musíte kliknout tady, pokud chcete dál pokračovat na naše stránky a vlastně vy tím druhým kliknutím dáte svolení dalším x společnostem k tomu, aby vás sledovali, což je v podstatě takový vtip. Takže buď to můžeme vůbec takovéto praktiky zakázat, což by bylo v podstatě takové jasné a jednoduché pravidlo, anebo můžeme si zvolit jiný přístup, to znamená, že můžete definovat určité okolnosti, za nichž takovéto sledování by nemělo být povolené, což by mohlo samozřejmě vést k vytvoření takových těch eh, černých nebo šedých eh, seznamů, to znamená Ehm, například žádné veřejné instituce či nemocnice by neměly vůbec něco takového na svých webových stránkách ehm, mít. To v podstatě není možné, je nepřijatelné webové stránky, které mají určitý druh eh, monopolu v rámci hospodářské soutěže, by takové to nastavení neměli použít, protože v podstatě nedávají svým spotřebitelům žádnou eh, možnost. To znamená, že toto všechno v podstatě vede k tomu, že asi úplně nejlepší by byl opravdu celoplošný zákaz. Další otázka. A poslední, eh, poslední eh, záležitost jsou eh, dodržování soukromí elektronické komunikace. Článek 6 říká, že dohled či kontrola komunikace je zakázána, to znamená, že by nikdo neměl odposlouchávat a, a ani hovory, neměl by ani mít tu možnost docastat se do e-mailové komunikace a je třeba zajistit bezpečnost sítě. což eh, my si myslíme, že je dobrý systém pro eh, takovouto regulaci. Nicméně ale samozřejmě celý ten systém by měl eh, fungovat. To znamená, samozřejmě, že všichni nějak, určitým způsobem analyzují komunikace, nicméně by nemělo docházet k tomu, že když já někomu pošlu e-mail, tak aby poskytovatel jeho e-mailových služeb v podstatě e, využil moje údaje, moje takzvaný data mining, aby ty údaje získal z naší vzájemné komunikace. A samozřejmě, že tady jsou různé výjimky, například v oblasti bezpečnosti sítě, filtrování, spamu. Samozřejmě, že eh, tady určité ty výjimky jsou možné, ale my v podstatě říkáme, že tady to nemůže být v podstatě jednoduše celoplošně otevřené pro všechny. Jedna možnost, kterou rozhodně je třeba projednat a proskoumat, jsou ještě aktiv eh, přinesené eh, pravomoci a mm, další možnost přidání eh, výjimky. Například představte si, že za pět let si všichni uvědomí, že teda tady přišla nějaká nová technologie, máme tady nova, novou um, možnost pro analýzu metadat a v podstatě eh, tady ta výjimka se nehodí nebo nelze ji žádným způsobem nějak napasovat na ty již existující výjimky, tak proto, abyste mohli přidat tu výjimku, ve chvíli, kdy se tedy samozřejmě tady ten problém objeví, protože je možné, že zákonodárci v podstatě nemohli myslet na všechny možné výjimky, tak aby tady ta možnost byla. Tak a teď ještě jedna kontroverzní věc. Asi tady máme v podstatě eh, poskytovatele OTT, od nichž je v podstatě vyžadována, vyžadována na ochrana soukromí, což je něco, s čím samozřejmě naprosto souhlasíme. Nicméně, ale jsou tady ještě jiné argumenty. Uh, které v podstatě vyžadují ještě striktnější regulaci poskytovatelů internetových služeb, protože vlastně poskytovatelé internetových služeb opravdu vidí úplně všechno, vidí úplně všechno, vidí ještě víc než to, co vidí eh, Skype nebo Gmail. Samozřejmě to, co zašifrujete, tak to neuvidí, ale možná, že by se parlament mohl zamyslet nad možností ještě striktnější regulace poskytovatele poskytovatelů internetových eh, služeb, což si myslím, že by eh, rozhodně, což by rozhodně minimálně u některých společností mohlo být užitečné. A tak ještě jedna připomínka, která by měla být tedy spíše samozřejmostí, tak eh, je to, že bychom měli mít opravdu ještě další dodatečné eh, regule a pravidla, i když ten návrh eh, obecného nařízení je v pořádku. Tak. Je to v pořádku a já vám děkuji za tento příspěvek. Máme spoustu času na otázky a odpovědi. Takže prosím, omezte je jen na pár minut, ať máme čas na odpovědi. Začneme s pravodem a stínovými zpravodajmi. Prosím vás, snažte se zestručnit na dvě minuty. Takže pan eh, zpravodaj. Já chci na prvním místě poděkovat všem našim dnešním hostům, protože bez vašich Eh, paní zpravodajka tady, bez eh, vašich příspěvků bychom těžko, těžko mohli mít tak dobrý výsledek. Chci poděkovat také komisi, která již eh, sama zahájila velice dobrou spolupráci. Opravdu z toho vznikl dobrý návrh. Je to návrh, který je inspirující, který se snaží věci zlepšit, nejenom proti něčemu protestovat. To je dobrá situace. Předně chci položit otázku komisi. podle neformálních informací, které máme z různých strojů, se mi zdá, že tu vlastně byla ta trochu striktnější verze, vzhledem k, tvé, k té možnosti mít toto, eh, to, to soukromí vlastně už implicitně z hledisk v, v, v nastavení eh, prohlížeče. Proč to nemáme. Proč nemáme takové radikální řešení a z hlediska mnohých pozitivní řešení? A dále má otázka se týká také toho, zda bychom mohli mít nějak více dat z té vaší univerzitní studie, mít lepší vhled Kdybychom mohli mít tu studii jako celou, to bychom opravdu nesmírně uvítali. Děkuji. Nyní naši stínoví zpravodajové, jako první pan Bony. V první řadě děkuji vám všem za toto slyšení. Děkuji všem našim hostům, to byla skvělá prezentace, dobrá, dobré, předst, dobré zahájení této debaty, této rozpravy o e-privacy, o e, soukromí v elektronickém kontextu. Mělo by to samozřejmě být sladěné s, s tou obecnou e, právní normou z GDPR, ale potřebujeme mít nějakou vazbu na evropský e, kód elektronické komunikace. Jde ovšem o to, jakých komunikací se to má týkat a jakým směrem jít a eh, jak eh, tedy poté se zhostit té nevyhnutelné diskuze o elektronické komunikaci. Druhá věc ehm, souvisí s tím, co říkala Frederik Borde, Borges, s tou prezentací tedy eh, pana Borgesia. Ehm, já myslím, že tady by bylo dobré vytvořit nějakou takovou do, rovnováhu, pokud jde o budoucnost. Eh, máme návrh o delegovaných eh, pravomocí, který, se zaměř, který by se zaměřil a kdyby se zaměřil na výjimky, no tak by to bylo nejjednodušší. Místo abychom, když máme tedy tuto příležitost eh, to ošetřit tímto způsobem a na, na druhou stranu k vaše poznámky bodu 8, tedy článek 8.2, který souvis, se týká těch takzvaných, takzvaných zdí, eh, těch, těch walls, tak to je také jasné. A poslední věc, kterou chci říct, se týká těch třetích stran. Jaké nežádoucí vedlejší účinky může toto eh, řešení v tomto nařízení mít? Například na místní tisk, Eh, který by se může být distribuován elektronicky, protože pravděpodobně přístupnost těch malých, eh, eh, těch malých vydavatelství bude omezena. A my bychom měli být jakožto uživatelé být informováni, že musíme platit za něco, na co jsme zvyklí zadarmo ale platí se to z reklam. Jak tento problém vyřešit? Děkuji. Za EKR pan Dalton. Děkuji i, i, i já, děkuji všem panelistům a mám čtyři otázky na vás. První. Proč tak rychle? Proč musí ten harmonogram být uh, tak uh, rychlý, tak striktní? Proč? Když vlastně eh, ti jednotliví aktéři zatím mají paniku už z toho, jak splnit GDPR. A jaký problém se snažíte vyřešit? Že Evropané říkají, chceme používat WhatsApp a Skype, ale trápí nás data? Já vám mohu říct, že eh, nikdo mi neříká, eh, ne, chci používat WhatsApp, ale nemohu kvůli těm údajům. Nebo to tež, co se týče cookies Kolik lidí potom se vrátí a přijme tu službu, protože si toho cení té služby a tu, ty cookies akceptuje. Takže internet je prostě o příjmech z reklamy, zvláště ty služby, co jsou zadarmo. A k tomu jsou kuky prostě důležité. Pokud lidé se z toho vyvážou masově, no tak si budou muset pak zaplatit za služby, které jsou dnes zdarma. Takže já si myslím, že dlužno se zeptat. Zabývala se komise tím, eh, o kolik, eh, jaké mohou být ztráty v souvislosti s tímto nařízením? A jak chcete definovat vedlejší služby? Třeba nahoře. Eh, máme tam teď výstavku herního odvětví, to je sektor, který roste, je to větší než hudební průmysl. Ale komunikace, je obrovskou součástí těch velkých, těch her, zejména těch masiv, masiv, masivních her. Jaké, jaké dopady to na ně bude mít, když budou eh, do toho zapracování? Podle toho je tedy, jaká bude definice těch vedlejších služeb. Děkuji. A Jan Olbricht, který je stínovým zpravodajem za zelené, děkuji. Chci začít jednou otázkou, zajímala by mě vaše zpětná vazba. Když se podíváte na stávající právní rámec, na eh, nezbytnost toto regulovat, vzhledem k tomu, že tu regulujeme základní práva, včetně důvěrnosti, komunikace. Myslíte si, že bychom si mohli dovolit mít méně eh, protektivní standard pro komunikační data v budoucím nařízení, než jak je tomu ve stávající směrnici o eh, s elektronickém soukromí? A pokud jste odpověděli na tuto otázku, zajímalo by mě, jestli myslíte, nebo v jakých ohledech to splňuje ty podmínky a kde toho musíme ještě se snažit dosáhnout. A to zejména pokud jde o otázky jako měření ehm, diváků na internetu a získávání informací offline, což může probíhat v rámci komunikačních zařízení a služeb. A ještě je tu další otázka. což navazuje na jednu otázku či připomínku. Tam, kde je řeč o těch službách zdarma, o tom modelu, jak funguje dnes, tak dnes některé modely jsou založeny na odměnění skrze eh, sledování dat a eh, chování uživatelů. A pokud to, toto nové nařízení ohrozí, no tak eh, pak si musíme samozřejmě položit otázku, co to může znamenat pro stávající právní rámec a jakým způsobem to interaguje s tím modelem služeb zdarma, které jsou založeny na eh, tedy eh, těch bezplatných datech. Zajímalo by mě, jestli je nějaká možnost dnes vůbec mít nějaký business model, model založený na eh, sběru údajů o chování uživatelů. Paní Cipl bude poslední budeme mít spoustu času na odpovědi. Takže Brigit, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi jasně říci, neexistuje něco jako služba zdarma. Buď zaplatím penězi, nebo soukromím. A mně se nelíbí, když má někdo možnost se nabourat do mého soukromí, takže bych radši zaplatila. Ale otázka na pana Butareliho, nevím, jestli je obeznámen s tím, jak funguje website Europolu. Otevřela jsem si to na začátku dnešního zasedání a tam je napsáno, že pracujeme s cookies. Souhlasíte? A nebo ne? Ale dejte mi více informací. Takže jsem to zmáčkla, že chtěla jsem více informací, no a ty informace, co jsem dostala, mi nestačily tak jsem to všechno nechala být, vyš, vy, vymazala jsem si ty stránky ze svého monitoru. Za několik minut jsem otevřela tu stránku znovu. A jaké překvapení. Dostala jsem stránku Europolu, ale už bez uh, označení, že používáme cookies. Má otázka zní. Bylo to interpretováno tak, že poté, co si to přečtu, už s tím souhlasím a teď už dostanu kuky bez varování? A nebo je to teď interpretováno tak, že nesouhlasím, ale i tak se mohu na ty stránku podívat. To by mě zajímalo. To by mě opravdu zajímalo. Ano, to skutečně zní zajímavě. So, um, thank you, colleagues, for Děkuji. Děkuji za zajímavé otázky. A nejdříve dám slovo Spině. Tři a půl až čtyři minuty. Ano, já si myslím, že spousta těch eh, otázek se ubírá tím správným směrem, nebo tím stejným směrem. Pan Dalton se ptal, zdali máte spotřebitele, kteří k vám chodí a říkají, že nebudou používat některé ze služeb, protože mají obavu z ochrany soukromých údajů, osobních údajů. Ano, v tuto chvíli chci říct, že tady existuje už eh, daleko větší povědomí o těch, eh, eh, o tom nebezpečí. Nicméně to, o co nám jde, je v podstatě dát našim spotřebitelům podnikatelům tu možnost, tu možnost rozhodnout se, co se svými údaji chtějí udělat, jak s nimi chtějí nakládat. Aha. Tady máme úplně neuvěřitelné číslo. Pokud eh, tady se neplatí, tak 92% občanů už si dělá starosti o ochraně svých osobních údajů. To znamená, lidé ano, užívají elektronickou komunikaci, ale zároveň chtějí mít také kontrolu nad tím, co se děje s jejich údaji. Máme tady samozřejmě také jasné principy, které vycházejí, které vychází z Evropské listiny o základních lidských právech. To znamená, že tady toto se samozřejmě vztahuje také na elektronickou komunikaci. Toto se také vztahuje k tomu, co říkala paní tím. to znamená, že to, co jsme chtěli s tímto naším návrhem eh, docílit, je dát našim občanům možnost. Eh, to, co nechceme, nebo chceme zajistit, aby celá, celý tento soubor v podstatě eh, dokumentů a návrhů v podstatě šel až za tu červenou linii. To znamená, tady máme tu červenou linii a chceme udělat všechno pro to, aby lidé měli na výběr, aby mohli také vykonávat kontrolu nad tím, co činí, jak činí. A to, co chceme v podstatě, je zajistit, že tento výběr budou mít. To znamená, že musí to fungovat tak, že ten software nebude fungovat, dokud oni tuto rozhodnutí nepřijmou. A abych v tuto chvíli odpověděla na tu otázku, která tady zazněla eh, předtím, eh, toto nařízení v podstatě Eh, ne, nemůže rozhodovat o všem, protože samozřejmě máme tady i volný trh a samozřejmě volný trh si může eh, stanovit tu podmínku. To znamená, že poskytne tu službu pouze těm, kteří udělí eh, tento souhlas či ne. Tak to už je také samozřejmě na poskytovatelích. A to stejné samozřejmě platí pro reklamy. Tento návrh samozřejmě nezakazuje reklamu. Tady to nelze jaksi chápat špatně. Kromě toho samozřejmě my tady také nikomu nenakazujeme, jak mají jejich obchodní modely fungovat. Ale výměna eh, údajů eh, či eh, ty business modely, které už v tuto chvíli existují. Samozřejmě víte, že máme také další návrh, který iniciovala komise, který se také týká ochrany spotřebitelů v oblasti záruk a my tady chceme také pokrývat ochranu spotřebitelů spotřebitelů ve chvíli, kdy tedy jsou mm, kdy je poskytován pří, určitý přístup k obsahu online. To znamená, to je ta filozofie, která zatím stojí. To znamená, že tady máme samozřejmě eh, ob, business modely, eh, které v podstatě fungují. A eh, nedávno bylo, to bylo velmi zajímavé, já jsem byla na kongresu telekomunikačních Eh, služeb a eh, tam jsem slyšela v podstatě o prémiovém systému pro ty spotřebitele, kteří udělí souhlas eh, s přístupem k jejich údajům. A tímto se samozřejmě dostáváme opět k té otázce dalších alternativ, alternativ či možností. My v podstatě chceme, aby tady existoval ten systém, který v podstatě tento výběr, chceme, aby prostě byl podporován, podporován ten systém, který tento výběr umožní. Děkuji. Děkuji, pane Bony pracovní skupina článek 29, která v podstatě přišla s tím posledním návrhem eh, směrnice, tak ta samozřejmě přišla k té logice digitálních eh, služeb a telekomunikačních služeb. Několik měsíců poté, co vstoupila v eh, platnost jak si ta první směrnice, tak vznikly hned ty otázky, jednak zda je to aplikovatelné na tuto internetovou službu, na tuto internetovou službu, zda je to aplikovatelné na sítě LAN. To znamená, že my jsme začali v podstatě s jednou věcí a hned jsme, si, hned jsme zjistili, že je třeba ji aktualizovat. V roce 2002 jsme zase museli provést další aktualizaci a to na podnět zástupců eh, telekomunikačního odvětví a pracovní skupina 29 hned okamžitě se začala tomuto tématu věnovat. Hned začala eh, se zabývat tou otázkou, zdali je to tedy aplikovatelné na tento nový fenomén. A na základě toho samozřejmě jsme se snažili hledat odpovědi na tu otázku, eh, na co je to aplikovatelné. Poté jsme přišli k, těm elektro, ne, k té elektronické komunikaci. To znamená, eh, zase jsme identifikovali ty oblasti, kde je třeba zajistit respektování a dodržování eh, těchto práv. To znamená, že tady máme tu oblast elektronické komunikace a poskytovatel služeb samozřejmě tuto definici znají. Eh, nicméně my to samozřejmě se budeme snažit všechno vyjasnit. A chci říci, že tady je dost možné, že tady si budeme muset vybrat specifickou definici a je pravda, že budeme možná muset opravdu také postupovat případ od případu. Eh, před 20 minutami vyšel tweet od jednoho velmi respektovaného odborníka, který v podstatě eh, vítá v podstatě mm, ten opačný názor. To znamená, eh, tady je to také otázka toho eh, časového harmonogramu, to znamená 25. květen 2018, protože jinak ta současná eh, jinak ten součas, to současné nařízení bude dál fungovat a vůbec nebude v souladu s tím eh, návrhem obecného nařízení o ochraně údajů. To znamená, že tady to je žádost, kterou vyjádřili všichni zúčastnění partneři, kteří vyzývají všechny zúčastněné strany, aby se tomu začaly okamžitě věnovat. Kromě toho, pane Alberte, samozřejmě, že tady těch obav je mnoho. My musíme i nadále samozřejmě se věnovat těm hlavním čtyřem kritériím, které vyšly ze záběrů pracovní skupiny 29, které najdete také v tom um, schrnutí, to znamená tady ty, to, zařízení, to zařízení terminálů a hlavně eh, modemy bezdrátový internet a tak dále. To znamená, že tady je třeba zamýšlet se v podstatě nad tím souhlasem, který musí, který musí vydat všichni koncoví spotřebitelé. Dále, eh, pracovní skupina 29 eh, si myslí, že tady prost, v podstatě musí dojít k opravdu explicitnímu zákazu těch tzv. tracking walls a musí tady být zajištěna ochrana eh, osobních údajů v rámci standardního nastavení to je to, co to, to je jaksi základ eh, takzvaného e-privacy. Co se týče Europolu, paní Sipl, já budu zodpovědný za dohled od 1. května, ale už v tuto chvíli se samozřejmě těmi otázkami zabývám a já vás mohu já vás mohu ujistit, že my budeme trvat na implementaci těch současných eh, pravidel a vydáme také eh, vši, eh, příslušné pokyny pro všechny instituce. Samozřejmě, že i tady v této budově se používá hodně cookies. Když chcete hledat nějaký příklad, tak se můžete podívat na naší novou webovou stránku, kde mimo jiné jsou odkazy na více informací pro opt-out a vy se vlastně tam samozřejmě dozvíte o tom, jaké to bude mít eh, dopady, protože nám jde samozřejmě o ty nejrelevantnější služby, protože eh, samozřejmě cookies jsou důležité pro poskytování určitých služeb. Samozřejmě záleží na tom, jak daleko chcete zajít. 7. listopadu minulého týdne, minulé, minulého roku jsme v podstatě vydali ty poslední eh, pokyny a v tuto chvíli si říci, že už jsme obdrželi první odezvu od Europolu, ale jak jsem již eh, říkal od 1. května se stanu součástí pracovní eh, skupiny a eh, orgánu dohledu, to znamená, že, že se tě, touto otázkou budu daleko více zabývat. Samozřejmě, že tady potřebujeme daleko jasnější nastavení, daleko přehlednější eh, kontext pro všechny. Spínu, já nevím, jestli se chcete ještě velmi stručně vyjádřit k některým těm věcem, které tady zazněly. Ano, velmi stručně, protože samozřejmě hovořilo se o těch eh, explicitních rozdílech mezi tu eh, aktuální směrnicí a tím současným návrhem. To znamená, kde jsou ty rozdíly. Tak v první řadě nehovoříme o směrnici, to znamená, že budeme mít jeden eh, systém všude, to znamená nařízení. Druhý základní rozdíl, to je to, o čem se hovoří, je také to, že eh, v tuto chvíli už by to pokrývalo i OTT, což v podstatě něco, co ta současná legislativa nepokrývá. To znamená, že samozřejmě se tady ode, odkazuje na GDPR, ale v tom aktuální systému máme členské státy, které mají různé orgány, které jsou zodpovědné za výkon, ale v podstatě si navzájem konkurují. To znamená, že eh, tady pro, tady jsou ty příčiny nebo ty důvody zcela jasné, proč jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. A pan Borgesius, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji také za všechny eh, otázky. Já si z nich některé vyberu. Eh, samozřejmě můžeme používat mnoho služeb ne zadarmo ale můžeme používat různé služby na internetu, aniž bychom za ně platili penězmi. Ale neměli bychom eh, na to zapomínat a to určitě budeme poslouchat hodně pravidelně v následujících eh, měsících, protože eh, samozřejmě reklamy jsou možné, aniž by vás někdo kontroloval či nad vámi dohlížel, což to je rozhodně argument, který eh, vám neustále budou eh, lidi předkládat. Nicméně od 60. let v podstatě tady už existuje systém placené kontroly. To znamená, že i z toho důvodu v podstatě eh, to už není tak platné. A je pravda, že lidé v podstatě upřednostňují eh, tu eh, individualizovanou, eh, personalizovanou reklamu, protože je vlastně zajímá, takže u některých lidí tomu tak je. Ale když bych to chtěla schrnout, protože tady hovoříme o omezení, tady nehovoříme o zákazu, protože něco vychází jaksi, nebo je závislé na souhlasu. To znamená, že tady to eh, sledování a ukazování reklamy, to jsou dvě celá různé věci. Dále, eh, pan Albrecht se ptal v podstatě na to měření či kontrolu publika. Asi tím měl na mysli v podstatě tu povinnost, jak si eh, vyžádat si uh, Eh, schválení či souhlas, protože tady těch cookies je samozřejmě také mnoho cookies pro eh, zálogování se do systému, cookies pro na nákup. Ale co se týče tedy toho měření či kontroly publika, já si myslím, že tady by měla existovat výjimka pro analytické cookies, já si myslím, že by to všechno mohlo být v podstatě nastavené daleko z technologického hlediska neutrálněji. A kromě toho tyto údaje by neměly být používány pro jiné účely. To znamená, že ano, já si myslím, že tady bychom měli hovořit o takzvaných privacy-friendly analytics, to znamená analýza, která by byla přátelská e, ke spotřebitelům. Co se týče schromažďování údajů offline, tak e, dovedu si představit, že máte asi na mysli nějaké e, počítačové hry nebo filmy, na které se koukáte ve svém obýváku. Samozřejmě, že jsou tady různé služby, jako například eh, shopping online. Já si myslím, že to tady není v tomto návrhu, ale v podstatě ta, to nařízení musí kontrolovat eh, ochranu soukromí, protože vy žijete doma v soukromí, takže tady by ano, asi tady by asi něco mělo existovat právě, co by pokrývalo to sledování filmu a hudby doma. Ano, dále, co se týče té eh, studie, ano, ano, já se tomu věnuji opravdu každý den, dnem i nocí. Asi vidíte ty pod, kruhy pod očima, já se tomu opravdu věnuji neustále a doufám, že to cený, co nejdříve ukončím. Děkuji. Myslím, že nám bohužel došel čas, takže já mě teď nezbývá, než poděkovat Frederik Giovanni a um, Despině. E, děkuji. A teď přecházíme k druhému kolu. Prosím řečníky, aby se e, aby před, se dostavili na pódium. Já vás stručně uvedu. Nyní totiž bude řeč o právní konzistentnosti s dalšími nástroji z da, tohoto návrhu. Pokud jde o e, druhé zasedání, tak tady budou, budeme mít dva další aspekty, to znamená právní e, ucelenost dalšími nástroji a dále rovné podmínky mezi různými aktéry v sektoru elektronických komunikací. Zpravodaj odchází, to mě trochu znepokojuje, ale dobře. A také si vyslechneme názory zástupců telekomunikačního průmyslu, NGO a, a, a akademického sektoru. Um, možná jste si všimli, že um, tady požádáme pana, až se všichni dostaví. Prosím, snažte se dodržet e, e, časový limit, abychom si mohli udělat také eh, čas na otázky a odpovědi. Takže prvním řečníkem je Antonio Marcos. A ten, ten nám eh, zprostředkuje určité názory telekomunikačního průmyslu. Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji. Děkuji za tuto příležitost. Eh, eh, operátoři telekomunikační eh, vždy samozřejmě jim, těm vždycky, vždy záleží na srdci, tedy záleží na to soukromí těchto údajů. A Eh, to byla součást eh, toho celého tohoto odvětví a část jeho aktiv, aktiv, jejich aktivit. My se eh, podílíme na sdělení osvědčených postupů a jejich uplatňování, pokud jde o data, například naše společné úsilí ehm, soukromého odvětví, akademického sektoru, abychom dospěli k vyváženému náhledu i jeho dopadu na společnost a její socioekonomický rozvoj. Tato rovnováha je důležitá pro všechny účastníky. Od eh, poskytovatelů eh, datových služeb, zákazníkům a eh, orgánům dohledu. A GDPR byla navržena jakožto nástroj, který má sloužit k ochraně soukromí jednotlivců, a který má být eh, přizpůsobivý tím, že poskytne nástroje a zároveň eh, možnosti k tomu přistupovat flexibilně na základě různých aktivit, eh, různých očekávání a tak dále. Odpovědnost. Přístup založený na riziku. Dopad na soukromí. Ehm, legitimní zájmy. To všechno dává dostatečnou flexibilitu při zpracování a zároveň to chrání základní práva na soukromí. Alespoň takto vnímáme roli pravidel o soukromí, pokud jde o eh, metadata elektronické komunikace. Soubor pravidel, sladěný s pravidly GDPR, který má chránit soukromí a zároveň ponechávat ještě možnost inovativním iniciativám. Tak v, takovém světě, jako je ten náš, je ehm, většina, většina dat prostě souvisí s komunikacemi. A vytvoření eh, rovných podmínek, různé zacházení s daty v i eh, soukromí a v GDPR, pokud tam bude rozdíl, tak to povede k eh, situacím, kterým bychom se měli raději vyhnout. Některá metadata by mohla být například využívána v jiných kontextech. Mo- mobilní číslo, identifikátor SIM, MAC adresa a tak dále. A to všechno v kontextu komunikací, tato data mohou být vlastně metadata a jakmile eh, a mohou být tedy potom považována za obecná data pro poskytovatele. Různá pravidla by mohla mít různé dopady. Mohlo by to mít dopady v komplexních ekosystémech, kde tatáž data by byla eh, řešena různě podle eh, toho, jaký účastník, jakou má účastník roli v hodnotovém řetězci. Ta regulace by měla být otevřená v případě, kde jsou jiné právní základy a kdy je potřeba přihlédnout k různým způsobům užití. Musíme také zohlednit ně, některé situace, které mají minimální dopad na soukromí. Například při revizi eh, směrnice o elektronickém soukromí eh, existuje eh, tedy také představa, že bychom měli zvážit jiný, eh, jiné řešení v případě, že eh, zpracování údajů má minimální dopad na eh, soukromí. Takže ten princip odpovědnosti musí být vzát potaz také tak, že vezmeme v potaz určité zmírňující opatření, jako například informační kontrolní mechanismy, opt-outy a tak dále. Zvláště otázka pseudonymizace. To je to má velký význam z hlediska eh, růstu inovací a lepších, lepších soukromých a veřejných služeb. Samozřejmě přitom musíme soukromí chránit. A eh, i v usnesení parlamentu se uznává nutnost tohoto systému. Bod odůvodnění 17 eh, poukazuje na datovou analytiku, která by mohla být ku prospěchu veřejných orgánů a e, operátorů veřejné dopravy. Takovéto identifikátory, které jsou zjištěn, získány prostřednictvím techniky anonymizace, pak mohou v kontextu metadat hrát důležitou roli v sociálním, humanitárním, dopravním, vzdělávacím, e, lékařském Eh, reklamním a finančním sektoru i v rámci eh, i při zachování eh, soukromí. Pak je tu také kyberbezpečnost. To je strašný. Debil. Straš, to je debil, no. Když ne, prostě neumí a, a on to prostě bude číst. No, a nedal jediné, no, takže nejde jenom o soukromí sítí, ale jde o také o soukromí a funkčnost našich systémů a služeb, které jsou na to napojeny. To ta, také v souladu s, s, s směrnicí, kde se hovoří eh, o tom, že musí být operátoři pobízeni tomu, aby využívali své vlastní mechanismy. Tato spolupráce musí eh, samozřejmě eh, také zvládat analýzu podezřelých toků, abychom tím zabránili abuzivnímu používání telekomunikačních služeb abychom zabránili podvodům, které mají pak dopad na třetí strany. A GDPR, eh, GDPR toto s tím eh, počítá. Vědecký výzkum a analýza těch eh, metaúdajů. To by měl být klíčový faktor konkurence. Pokud máme zjišťovat korelace a další, tak výjimky by ne, pokud bych bylo málo, by neposkytly eh, eh, ty eh, potřebné podmínky. Máme tu článek 6.4 GDPR a to, to by mělo sehrávat důležitou roli. Do, dopad zpracování, po, používání pseudoanonymizace, která má vazbu na kulturní pochopení soukromí a na tak bychom měli zvážit tady určité optauty, abychom eh, umožnili určité kompatibilní procesy. Závěrem mi dovolte říci, že tyto aktivity, které nemají dopad na soukromí, by eh, měly být zohledněny a měly eh, by být dále možné. Um, a nyní pan Gruntal, um, který nás seznámí s některými dalšími aspekty a prosím, dodržte čas sedmi minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání. Jsem nesmírně rád, že tu mohu být. Takže my jsme jednou, Shipstead je jedna z největších media firm v Evropě, a jsme eh, na prvním místě v mnoha členských státech, třeba Francii, Itálii, Španělsku a pochopitelně také ve Švédsku. Eh, klíčem našeho podnikání jsou, eh, jsou v podstatě zprávy, média, včetně Bladet z mé země. Já myslím, že tento navrho, tato navrhovaná regulace má dopady na to, co můžeme Eh, nabídnout našim eh, spotřebitelům, ovlivní to schopnost eh, firem konkurovat na globálním měřítku. A je to také o demokracii. Ten návrh by mohl mít dopad na nezávislý tisk. Ještě před pár lety naši vlast hlavní konkurenti byla, byly další mediální firmy. Všem tato situace se dramaticky změnila v uplynulých několika letech nyní čelíme stá- rostoucí konkurenci od globálních hráčů. A nyní je zásadní, aby byla nastavena pravidla, která vytvoří eh, rovné podmínky. A ty zatím neexistují. Známe mnoho, mnoho modelů, eh, rů, různé um, zdi platební uh, s placeným obsahem a další. Ukazuje se, že spotřebitelé online jsou schopni tolerovat reklamy, alespoň tedy reklamy, které jsou relevantní a nejsou příliš otravné. A pokud jde o digitální příjmy v našich eh, švédských podnicích, tak pouze 20% je z, eh, z uži, pladeb uživatelů, eh, kteří si předobjednají tyto služby. Zbytek, zbytek jsou reklamy. Takže svobodný tisk závisí na naší možnosti předkládat reklamy. Dnes hlavní část příjmu z reklamy e, e, jde těm globálním hráčům. 60 digitálních reklam dostává Facebook a Google. A ty získávají stále větší tržní podíl. V dalších evropských zemích je situace ještě horší. Jejich silná pozice souvisí s eh, přístupem k údajům. Takže eh, tyto reklamy založené na datech jsou pro ně důležité. Ehm, co je však také zásadní mít na, na mysli, je, že tito globální hráči mohou lépe splnit navrhovaná pravidla, protože eh, vydavatele závisí na práci s třetími stranami. Tyto třetí strany to mohou být mediální agentury, technologičtí prodejci, anebo sítě reklamní a jiné, jako Kryteo. To zmiňuje jen několik z nich. Globální hráči mohou všechno udělat e, sami u sebe. Nemusí používat třetí strany, které ty jim nemusí pomáhat v tomto procesu ten návrh omezuje využití eh, prodejců třetích stran. To znamená, že k čemu dojde v praxi? Že tento návrh v podstatě eh, nahrává těm velkým globálním hráčům. Aby bylo možné konkurovat s těmito globálními hráči a zajistit tak svobodný evropský tisk a zároveň přitom řešit ten fenomen falešných zpráv, tomu potřebujeme znalosti a Eh, údaje, poznatky o těch zákaznicích a službách. Musíme se dovědět o tom, jak se chovají, co chtějí a jedině s tímto poznáním jim potom můžeme eh, dát personalizovaný a relevantní obsah. Musíme se také postarat o to, aby ty reklamy byly co nejrelevantnější, aby byly ukazovány ve správným segmentům uživatelům ve správnou chvíli a td. Čili, řekněme si to jasně, data jsou samozřejmě stěžení v kontextu reklam, ale jsou také nezbytná v, v rámci našeho produktového vývoje a při poskytování personalizovaných e, zkušeností online. A my teď v rámci Shipstetu budujeme novou eh, platformu, jejíž základní e, vlastností je personalizace. Pokud nám totiž spotřebitelé nebudou věřit, tak nám, nás nenechají používat jejich data. Takže je to velmi jednoduché. Data potřebujeme a proto potřebujeme, aby naši spotřebitelé nám věřili. Proto se silně zaměřujeme na eh, inovace v oblasti soukromí. Usilujeme o transparentnost, jasné, jasnou komunikaci toho, proč sbíráme a komunikujeme údaje. A musíme tak činit v kontextu našich služeb. Nebude možné, aby uživatelé eh, to eh, chápali eh, v momentě, kdy si stahují, instalují prohlížeč. Čili musí to být nějaké základní očekávání, kdy, kdy občané chápou situaci a jsou ochotní udělat určitý optin. Musí se přizpůsobit to, jak se používají jejich data. V rámci v Shipsteadu budujeme vlastně nástroje, které to mají usnadnit. Vidíte to teď eh, nalevo. Je to investice, která slouží k tomu, abychom získali eh, důvěru zákazníků. A myslím, že to pro ně bude skvělý nástroj. Takže abych to schrnul. Myslím, že varianta Optenu není nutným řešením. Je to totiž komplexnější. Nemůžeme mít eh, základní očekávání, že spotřebitelé všemu rozumí a udělají Optin. Já si také nemyslím, že by obten měl jít cestou prohlížečů. Protože tím se prohlížeče, prohlížeče stanou uh, jakými si strážci bran internetu. Nezapomínejme, že mnoho těch uh, prohlížečů jsou naši konkurenti. Google má Chrome, Apple má Safari, to je taky browser. A uh, takže myslím, že není tou správnou odpovědí snažit se řešit transparentnost najednou a jedním specifickým způsobem. Místo toho musíme nastavit flexibilní pravidla, která zajistí rovné podmínky a která budou eh, podporovat inovace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, děkuji mnohokrát. Paní, paní Hidvigi a zastupuje zde neziskovou organizaci, nevládní organizaci XSNO. Já se jmenuji Fanny Hidvigi a jsem evropskou manažerkou pro Access Now, nevládní organizace, která má své hlavní sídlo v Bruselu a jsem zde proto, abych chránila digitální práva eh, spotřebitelů. Ráda bych poděkovala za to, že jste mi dala tu, dali tu příležitost hovořit o návrhu tohoto nového nařízení. Chceme hovořit o právním souladě a eh, rovných podmínkách. A co chci říci i já, proto abychom eh, splnili vše, co vypláví, vychází z listin lidských eh, práv a abychom eh, splňovali také, také pravidla nařízení, tak musíme zajistit celoplošné stejné podmínky opravdu pro všechny. Access Now vy vítá snahy Evropské komise v této oblasti a hlavně tedy GDPR protože tady ten hlavní princip je zcela jasný. Pravidla týkající se eh, tohoto nařízení vychází samozřejmě z GDPR, ale chtěli jít, chtějí jít ještě nad rámec GDPR. Eh, hovoří o tom také pracovní skupina eh, článek 29. A tak, jak ten návrh v tuto chvíli vypadá, tak eh, nesplňuje prostě všechny podmínky, které je třeba splnit. Eh, vím, že nebo v tuto chvíli existují v podstatě dvě kontroverzní či eh, rozpo, rozpo, dva rozporuplné postoje. To znamená, jedni říkají, že GDPR je řešením úplně pro všechny případy jakéhokoliv zacházení s údaji a nebo e, ta druhá skupina říká, že vlastně GDPR už v tuto chvíli vytváří velké problémy. Nicméně já nesouhlasím ani s jednou stranou, protože tady v tuto chvíli e, můžeme říci, že nařízení nemůže zajistit absolutní důvěryhodnost e, elektronické komunikace a zároveň nezajišťuje stoprocentní ochranu Kromě toho nesouhlasím s tím, že GDPR představuje nějakou administrativní překážku. To znamená, že tady hovoříme o něčem, co je právní zodpovědností, závazkem. To znamená, že toho musíme dosáhnout. A jaký je ten hlavní veřejný zájem? Hlavním veřejným zájem je poskytnout ochranu všem, všem individuálním subjektům a osobám. Proto, abychom zajistili koherent koherentnost z GDPR, tak musíme zajistit následující. Potřebujeme soukromé jsou ve standardním nastavení i nad ním a to eh, se vztahuje i na software, i na hardware. Eh, vztahuje se to také na metadata. Metadata musí být lépe eh, definována a musíme také zajistit, že nebudou existovat dvojí měřítka co se týče ochrany, tak eh, ta současná pravidla jsou zastaralá a musíme je aktualizovat. Za čtvrté, Eh, striktní interpretace jakéhokoliv eh, zákazu eh, zpracovávání údajů musí být zcela jasné. To znamená, že tady ten legitimní zájem nemůže být vnímán nebo nemůže být používán jako překážka. To znamená, že toto nařízení musí nařizovat členským státům, aby vytvořili také korektivní eh, postupy a nástroje v případě, kdy dojde k porušení těchto základních pravidel. Nicméně je pravda, že tady eh, velmi často se používají slova, která v podstatě už eh, jsou zcela prázdná. Já bych byla velmi ráda, kdyby se tady vůbec ujel nějaký nový diskurs. To znamená, že tady ty stejné podmínky musí platit pro všechny a musí chránit spotřebitele. To znamená, je třeba si uvědomit, že spotřebitelé jsou na té straně těch slabých, nemohou to ovlivnit tak jako poskytovatelé těch služeb. To znamená, je třeba se podívat na rozsah působnosti tohoto nařízení, které musí pokrývat opravdu všechny poskytovatele internetových eh, služeb. Samozřejmě, že po spotřebiteli je soukromí velmi důležité, nicméně se spotřebitelé méně zajímají o ty definice, které vycházejí tady z Bruselu. To znamená, že ten rozsah působnosti musí být rozšířen na všechny druhy elektronické komunikace a na všechny poskytovatele eh, služeb eh, tohoto charakteru. A to si myslím, že je něco, co ještě stále není zajištěné. Definice těchto pravidel ne, musí vycházet z eh, Evropského kodexu pro elektronické komunikace. Nicméně tady jsou také určité eh, problémy. To znamená, tady by možná mohlo dojít opravdu ke snížení úrovně ochrany. Kromě toho, jaký tedy legitimní či legální nástroj by měl být používán? Tady v podstatě neexistuje žádná validní platná základna pro tento eh, návrh, který by pokrýval úplně všechny druhy elektronické komunikace. Naučili jsme se v podstatě, jakým, eh, nebo z těch posledních zkušeností jsme zjistili, jakým způsobem v USA byla pokryta eh, tato oblast eh, v oblasti širokého pásma. A já si myslím, že tady v tuto chvíli stojíme před novými výzvami a měli bychom se jich chopit. To znamená, že toto nařízení musí navýšit ochranu, úroveň ochrany pro elektronické komunikace a musí zajistit také vyšší eh, úroveň ochrany, než eh, poskytuje GDPR. To znamená, že musíme udělat všechno pro to, aby hlavně byli chráněni uživatelé a aby také mohli být aktivní. EU eh, e učinila ten první krok prostřednictvím vytvoření jednotného digitálního trhu, ale musí se v tuto chvíli ještě zaměřit na otázku ochrany. And our final speaker in the first session is Děkuji a dále bude hovořit pan eh, Kai Rannenberg z GTH univerzity ve Frankfurtu. A myslím si, že by samozřejmě mohl z jeho biografie zmínit ještě spoustu věcí, ale máme málo času, takže vás v tuto chvíli vyzývám k tomu, abyste promluvil. Děkuji, děkuji pane předsedo děkuji také za pozvánku na toto slyšení. A já bych rád tedy na následujícím eh, nebo prostřednictvím následující prezentace vám eh, rád poskytl takový ucelený rámec o té naší práci. Takže když se podíváme tedy na ten základní přehled, což je to, co vidíte v tuto chvíli na obrazovce, tak já chci hovořit o tom paradoxu elektronické komunikace, poté o té potřebě e, ochraně elektronické komunikace, potom budu hovořit o OTT a potom budu hovořit o těch stejných podmínkách pro všechny, tak jak to vnímám já a potom vyzdvihnu některé příklady z, toho, z té oblasti. Podíváme se na Bluetooth tracking, podíváme se na OTT a nakonec se podívám ještě na eh, internet věcí. A je jasné, že elektronické komunikace jsou eh, stále více a více jak si vystavovány otázkám musí stále více a více plnit otázky týkající se ochrany. To znamená, samozřejmě víme, že často internetové připojení je poskytováno eh, zdarma. Samozřejmě tady hrajou, hrají velkou úlohu eh, eh, poskytovatele telekomunikačních služeb, ale co tady potřebujeme? Potřebujeme tady služby OTT, které budou začleněny. To je v pořádku, tomu už tak je, ale musí být opravdu pokryty zcela eh, kompletně. To znamená, eh, o článku 8 a 7 už jsme hovořili, to znamená, jde o to, aby opravdu tady byly pokry, byla pokryta ochrana všech, všech individuálních eh, subjektů. A hned přecházíme dál. To znamená, co se děje na trhu. V tuto chvíli můžeme můžeme říci, že komunikační služby v podstatě byly eh, považovány dříve jako samostatné služby, ale v tuto chvíli eh, tady máme ty takzvané over the top, takzvané OTTs a další již etablované aktéry. Tady máte v podstatě jenom eh, výčet některých základních charakteristik toho současného trhu. To znamená, že vidíme, že ty ceny za komunikační služby v tuto chvíli klesají a víme, že v podstatě podstatě ten nedostatek ochrany má velmi neblahodárné dopady na demokracii. Kromě toho tady hovoříme také o článku 3.1a, e, o, o platbách, které nejsou vykonávány a o dalších e, kritérií, které je třeba zohledňovat. Já bych se rád podíval, rych, podíval, bych se rád podíval velmi rychle na trh eh, s OTT, ale o co jde tady? Jde o to, že klasický obchod OTT v podstatě vychází z velkého počtu registrovaných eh, uživatelů, využívání jejich eh, profilů a velmi často hovoříme o uživatelích, uživatelích kteří se rovnají zdrům, což ale v nevždy jsou klienti. Samozřejmě, že zprávy, eh, to znamená ten tzv. messaging, může být součástí Eh, celého toho balíčku, ale co my v tuto chvíli vnímáme jako narůstající tendenci je v podstatě stále větší, větší eh, naschromážďování velkého počtu dat v rukou stále méně a méně eh, poskytovatelů služeb. To znamená, že my potřebujeme daleko lepší ochranu pro služby, pro služby samozřejmě potřebujeme daleko lepší poskytovatele těchto služeb a co to vlastně všechno znamená v souvislosti s OTT zvířete. Tak toto je v podstatě obrázek, jakým způsobem lze využívat eh, lokalizovaná data. Eh, takže tady máme už ty profily OTT. Všichni tito lidé, eh, ať už pracujeme offline nebo online, tak všichni tito lidé v podstatě poskytují mm, svůj profil. Samozřejmě, že možná E, poskytují pouze určité omezené informace, ale OTT v podstatě jsou stále schopnější, schopnější jak si e, nashromáždit více a více dat. To znamená, tady hovoříme o článku 4, tedy 3c, e, o metadatech, které v podstatě vycházejí z umístění z lokace toho zařízení, které potom vede v podstatě Eh, ke generování nových údajů v kontextu elektronické komunikace. To znamená, že tady samozřejmě z toho vzniká ta otázka nedostatku důvěryhodnosti a to je něco, co se jednoduše musí změnit. To znamená, že já navrhuji vůbec toto celé vyškrtnout a najít novou definici a zajistit stejné podmínky pro všechny. Tady máme eh, takzvaný mapy, mapy, teplotní mapy. Tady vidíte, jak se eh, rů, různé eh, barvy podle množství lidí nacházejících se na těchto místech. Toto je právě Barcelona. A tady v podstatě potřebujeme velmi často další eh, ta eh, obrazovka, to jsou ty takzvané identifikátory, ale to, co je třeba tady, eh, na co je třeba se podívat, je v podstatě snaha vyhnout se příliš velkému nashromáždění velkého množství údajů na stejné místě. Takže tady například vidíte zcela jasně, kde jsou v podstatě ti místní lidé, kde jsou turisté, takže tady vidíte ty malé body, ty velké body a jakým způsobem se pohybí. Takže to je vše, co je třeba zohledňovat ale úvodní ustanovení číslo 17 by se na to mělo podívat trošičku kritičtěji. 8.2b, eh, tak tady máme ty eh, takzvané collection zones eh, s možností Wi-Fi a Bluetooth sledování, takzvaného trackingu. Takže tady v podstatě vidíme v podstatě možnosti jaksi vysledování zařízení, které má Wi-Fi a Bluetooth, aniž by tam byla, byla nějaká internetová síť a vy v podstatě, jak si byste mohli být schopni se, eh, jak si tomu chránit, když byste si všimli, že se v takovéto zóně pohybujete, ale ono by to bylo asi trošičku zvláštní, když bychom tady v tuto chvíli říci, že chceme v podstatě používat velmi pokročilé služby, ale eh, v podstatě každých pár metrů byste se museli snažit o vypnutí svého zařízení, ale ve chvíli, kdy chcete, aby na eh, tom trhu s OTT fungovalo existovaly stejné podmínky pro všechny, tak já si myslím, že tady prostě musíme doplnit eh, to obecné nařízení, to znamená GTPR. Ještě tady máme článek 21, což je tedy článek, eh, který nechám odborníkům. Potom tady máme ještě článek 8 a 10. Ale o co tady jde? Tady musíme zajistit, že Eh, tady, se musí, tady víme, že internet věcí jde nad rámec samozřejmě smartphonu. Vztahuje se to k softwaru a k hardwaru. A když se podíváte na ty jednoduš, na, na všechny protokoly, tak eh, je jasné, že tady prostě dochází k propojování různých zařízení, kávovaru s vaším smartphonem a, a eh, internetem. To znamená, že prostřednictvím eh, svého smartphonu a internetu a cloudu a kávovaru, prostě všichni eh, vědí samozřejmě, eh, co, co já dělám, co chci, což je samozřejmě také něco, co využívá mimo jiné Google, to znamená, to je pouze jeden z mnoha příkladů, ještě další, prosím vás, o stránku. Některé, některé z těchto zařízení už fungují prostřednictvím internetu, další eh, zařízení v podstatě se připojí přes Bluetooth. Eh, váha, to je také něco, co v podstatě už je také zpřístupněné prostřednictvím internetu, ty protokoly existují. To znamená, to jsou všechno zařízení, to jsou všechno věci, které eh, toto nové nařízení musí pokrývat další, další, tak já opouštím svůj dům, tak ještě pár dalších zařízení pro děti. E, a poslední věc, která v tuto chvíli existuje pouze jenom v Japonsku, ale dokonce opravdu i výka, e, toaletní výka jsou už napojená na internet, ale naštěstí tedy pouze jenom v Japonsku. A já vám děkuji za pozornost. Ano, děkuji. Takže jsme slyšeli, vyslechli eh, kolegy, vyslechli jsme nás všechny. Děkuji vám za, eh, za eh, váš čas. Zástupce telekomunikačního průmyslu, reklam, nevládních orga, reklamního odvětví, médií, nevládních organizací. Takže tu máme čtyři žádosti o otázky. Trošku přetahujeme. Takže prosím o stručnost, kolegové pan zpravodaj eh, má slovo jako první, Maria Lores, paní zpravodajka tady, Maria Lorestan. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Jistě, že bychom mohli se na toto téma bavit ještě mnohem déle, ale jednak pokud jde o takzvaná velká data neboli big data, Zmínil jste tu zprávu. Ale to byla spíš obecná záležitost té zprávě. Když se podíváme na nařízení eh, GDPR celkově a elektronické soukromí, myslíte si, že jsou tam nějaká ještě slepá místa? Klidně mi řekněte, jestli se mýlím nebo ne. Mně se zdá, že se teď zaměřujeme víc na sběr těch osobních údajů, jakožto input, jakožto vstup do eh, analýzy dat a ne použití těch výsledků, kdy v podstatě to nebyla osobní data, nejsou regulovaná, ale ten výstup může být definován jako osobní data. Není to úplně jasné. Nejsou žádná jasná pravidla ohledně tohoto použití. Kdy se z toho stanou osobní data, i když původně nebyla v momentě, kdy byla schromážděna. To není o zpracování eh, před eh, použitím. Možná tady potřebujeme trochu nějaké jiné znění. Můžete navrhnout možná, jaké znění by podchytilo eh, tuto souvislost s velkými daty. Další otázka, která se týká reklam a tak dál. My jsme v našich kontaktech eh, s, s jednotlivými subjekty byli vystaveni tlaku právě vydavatelského odvětví, mediálního odvětví, takový apokalyptický projev, že zabíjíme eh, vydavatelství a eh, mediální firmy, protože nemohou použít osobně zaměřené reklamy. No ale kde jsou ty červené linie? Co je pro vás tak důležité, že bez toho prostě nemůžete už nic vydávat v tištěně, tedy v tis na papíře. Já myslím, že možná by bylo možné stanovit eh, poměrně jasné profily bez personalizace. Není to tak trošku lenost, která se nám tady vynořuje, používat všechny ty neregulované oblasti. Možná musíme trošku se pootočit zpátky, k době, kdy vůbec žádné, žádné sledování neexistovalo. A přesto jsme mohli mít eh, segmentaci podle, eh, podle eh, čtenářů či uživatelů. Pokud jde o, tu, o ty práva spotřebitele, o tom nebudu příliš hovořit, protože už, už tak máme dlouhé zasedání a nechci, nechci to příliš opakovat. Ale přeci jen chci se zeptat, možná chci požádat o další zasedání. Protože ta, ta prezentace byla tak bohatá, že hodně věcí nám uniklo a musíme to probrat ještě podrobněji. Také ještě bude nějaký čas úplně na konci. A souhlasím, velmi zajímavé. Zajímavý panel. Pan, pane Bony, Dvě, tři minuty, prosím. Musíme, musíme šetřit časem. Na jedné straně máme sledování, nechceme být sledováni. Na druhé straně máme možnost volby a určité technické možnosti tomuto sledování zabránit. A vy jste tady zmínili různá technická řešení. A má otázka je úplně jiná. Chceme-li náležitým způsobem implementovat tuto legislativu, měli bychom eh, dát Eh, od odvětví čas připravit technická řešení. Pokud je možné implementovat a eh, tedy uvést do praxe toto nařízení souběžně s GDPR. Neboť víte, že v mnoha zemích jsou problémy s implementací GDPR. A pokud chceme náležitým způsobem soukromí implementovat, tak já chci mít nařízení ale na druhou stranu si myslím, že řešení mohou souviset s technickými variantami. Daleko více individuálních možností volby. Jak se na to díváte? Jak můžeme fungovat? Chceme mít ještě další kulaté stoly pro další diskuze o těchto technických otázkách a musíme to zvážit ze všech hledisek. Na jednu stranu s vámi souhlasím, avšak na druhou stranu si musíme položit otázku, zda skutečně potřebujeme cílené reklamy, protože pokud jsou cílené, tak si to žádá přístup k datům a jejich zpracování. A tím pádem i profilování. musíme všechny tyto aspekty zvážit, abychom dospěli k eh, optimálnímu řešení. Děkuji a dám slovo panu Daltonovi. Děkuji. Relativně, řeknu to relativně stručně. Jeden z panelistů řekl, že bychom měli mít striktnější omezení tradičních telekomunikačních firm, poskytovatelů, protože oni vidí všechno. Mě by zajímalo, jaký je na to názor panelu. A pak, když je řeč o rovných podmínkách, no tak eh, z mého hlediska je to, že každý individuální faktor, eh, aktér tedy eh, může, může a má možnost získat lepší postavení. A pokud jde o OTT, vůči tradičním telekomunikacím, tak musím říct, že tam máme sítě, infrastrukturu, které byly někdy veřejně financovány, někdy určitá povinnost univerzální služby. A naprost, navzdory všemu tomu se OTT dostali na trh. Jak? Poskytli službu zadarmo, získali si důvěru spotřebitelů. A to proto, že mají eh, právě reklamy eh, vycházející z datové analýzy. A já si myslím, že takové reklamy jsou lepší. A v celém tomto návrhu musíme dát pozor, abychom neudělali krok zpátky. Ono to má nějaký smysl, proč je to hodnotné. Takže mě, mě zajímaly veškeré vaše eh, podněty a připomínky. Neslyšel jsem zatím příliš mnoho o důvěře eh, zákazníkům. Pokud se vám nelíbí, jak se používají data, no tak to neuž, neužijete tu službu. Takže zajímalo by mě, co na to řeknou naši panelisté. Děkuji, pan Jan Olbricht. To mohu eh, doplnit a, a pan Albrecht tedy eh, s tím souhlasím, protože o co tady jde, není to nějaký zákon, který by někomu zakazoval dávat někomu data. Spíše je to zákon, který dává možnost všem rozhodovat o tom, jestli chtějí dát údaje nebo ne. A tady jde právě o pochopení těch základních práv. Já si myslím občas, že ne všichni plně chápou, že ústavní eh, eh, rámec a tak dále, to je něco, co se nedá úplně měnit ten zákon. To bychom museli měnit eh, listiny základních práv a ústavy a mezinárodní smlouvy. Tam se říká, že osobní údaje se smí zpracovávat pouze se souhlasem jedince, a nebo pokud existuje specifický zákon, který toto zpracování povoluje. A z, v takovýchto okolnostech vysílat někoho, kdo zastupuje firmu nebo nějakou, nějaké celé odvětví, říkat, že by se souhlas už neměl používat, no to se dost blíží neústavnosti či protiústavnosti. Nevím, nevím, ale mám pocit, že bychom se někdy měli trošičku více přiblížit eh, tomu, co považujeme za základ naší společnosti a našeho právního rámce. A naše občanské právo prostě stojí na eh, právu jednotlivce to znamená, že se každý může rozhodnout, zda vstoupit do nějakého eh, vztahu smluvního, kde odevzdá údaje za nějakou službu. Spíš než abychom tyto lidi eh, zbavovali této možnosti se rozhodnout. A eh, v tomto směru se domnívám, že tady na to bychom se měli zaměřit, abychom lidem usnadnili abychom usnadnili komunikaci mezi tím jednotlivcem a e, tím, kdo kontroluje e, ta data, abychom e, pak se mohli rozhodnout, jestli ta data chceme dát nebo ne, aby to bylo rozhodnutí smysluplné, aby to nebylo pouze nějaké rozhodnutí z únavy. Takže to bychom neměli ztrácet ze zřetele. A poslední poznámka, důvod, proč v této oblasti je tak velké, velký důraz na třetí strany, je o tom, že většinu těchto stran neznáme. Pokud se podíváme na základy tržní ekonomiky, která je o soukromé autonomii, tak většinou znám eh, osobu, s kterou mám co dočinění, ale v digitálním prostředí, kde jsou prostě kuky z třetích stran, tak já je neznám, já o nich nevím. A pak je to o to komplikovanější stanovit takový vztah, který pak umožňuje skutečně informované rozhodnutí. Děkuji. Jane, co vy chcete něco, pane Boniane, říci? Toto je klíčové téma ve chvíli, kdy chceme zajistit vyšší transparentnost a chceme poskytnout informace individuálním osobám, což je něco, co my zcela respektujeme a je to také v souladu s ústavními pravidly. Paní Grapine, prosím, pokud vy tedy dovolíte, tak ještě my. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit rumunsky, omlouvám se. Jen počkejte, než si nasadí eh, lidé sluchátka. Dlužno říci, že uh, mám pocit, že tento panel má spíš názory, které se rozchází, než schází. Protože na jedné straně tady zástupce eh, nevládních organizací hájí práva spotřebitelů, říká, že z hlediska GDPR ne, není zárukou důvěrnosti a s tím nemohu než souhlasit. No a na druhou stranu další uh, řečník, um, pan Markos, říká vlastně pravý opak, že to tak musí, eh, má být. To mě zní trošku imperativně já, já si říct, já, mě jde o to, že musím mít jistotu, pokud jde o ty údaje. No a vy říkáte, že má rozhodovat spotřebitel. Já jsem z, také z výboru pro ochranu spotřebitelů. Samozřejmě mohu, spot, mohu rozhodovat, ale musím vědět, co se s těmi údaji děje. A ne, že jsou mezi tím různý broukeři. Kdy pak dostávám prostě přes e-mail růz, různé reklamní návrhy, aniž vůbec vím, odkud vzali moji adresu. A přesto mě kontaktují. Takže Tady evidentně nejsou jasná pravidla, pokud jde o využití údajů. Ani nevíme, jaké jsou právní dopady. Nestou z toho prostě žádné dopady. Co se stane, když někdo bez mé vůle použije mé údaje? Dobře, já chápu, využila jsem nějakou službu a dala jsem jim osobní údaje. To je fajn. Ale co ten člověk, který to bude znovu využívat v různých situacích, ty, ty samé údaje? Tady to není vyřešené, není to, není to jasné, není to hotové, musí se na tom víc pracovat a já jsem ráda, že e, zpravodajové tady chtějí, eh, zpravodajka chce debatu ještě širší, protože je tu zásadní věc, že potřebujeme rovnou eh, spravedlivou hospodářskou soutěž a musíme mít důvěru v elektronické prostředí. A jistě, že digitální prostředí se teprve rozvíjí, ale přesto musí tu být určitá eh, ochrana zaručující zpracování údajů. Děkuji. Let's go now to the, um, to the panel and start with... Tak a teď dáme slovo opět panelistům. Je jasné, že tady těch příspěvků a otázek bylo opravdu velmi mnoho, ale v tuto chvíli vám můžeme dát pouze tři minuty. Já to chápu, vy jste samozřejmě slyšel i stínové zpravodaje, určitě eh, se ještě uvidíme. Já se omlouvám, že vás takto omezuje, ale pan Muñoz Marcos bude hovořit jako první. Omlouvám se. Co se týče té, toho legálního základu, ve chvíli, kdy hovoříme o osobních údajích, které jsou nějakým způsobem identifikovatelné s nějakou individuální osobností i v té druhé fázi, tak eh, pokud jsou tyto údaje využívány třetí stranou jako osobní údaje, tak jsou to prostě jednoduše osobní údaje. To znamená, že tady nehovoříme o anonymních údajích, jsou to osobní údaje, které jsou identifikovatelné. Co se týče té legální základny, tak tady potřebujeme jednoduše ten legální, ten zákonný základ pro zpracování osobních údajů. To znamená, potřebujeme e, zákonný základ, legální základ, jak pro schromažďování těch údajů, tak také pro jejich zpracování. Pokud jde o citlivé nebo i necitlivé údaje, tak v některých případech chci říci, že se dostáváme do velmi technické, komplexní oblasti. To znamená, že velmi často se, by se mohlo jednat o standardní údaje, které vás mohou v podstatě dovést k velmi citlivým údajům. Já si tudíž myslím, že tady je třeba si uvědomit, že velmi citlivé je i to zpracování, ne pouze ta povaha těch údajů, protože standardní údaje vás mohou dovést k citlivým údajům. To znamená, že tady potřebujeme opravdu ještě mnoho, mnoho práce. V každém případě musíme vycházet z principů transparentnosti a z principů kontrolních nástrojů, které lze rozvíjet různými způsoby. To znamená, že ten konečný uživatel musí být informován a musí mít tu možnost vybrat si, zdali chce či nechce se tomuto eh, podrobovat. To znamená, že tady my samozřejmě víme, jak se k uživateli dostat. Ale tady ve chvíli, kdy v podstatě hovoříme o přístupu eh, k údajům a ke zpracování údajů, tak eh, tady transparentnost hraje zcela zásadní roli. To znamená, eh, jakým způsobem telekomunikační operátoři mohou vyvíjet či provádět kontrolu. Tady samozřejmě hovoříme o údajích, které, jsou, které více souvisejí s metadaty než se samotným obsahem. To znamená, že velmi často operátoři ani nepotřebují přístup k tomu obsahu. To je vlastně nezajímá. Děkuji. Pan Gruntal. Děkuji. Já se chci soustředit na dvě otázky proč potřebujeme cílenou reklamu, proč potřebujeme personalizované údaje, protože velmi dlouho průmysl byl v podstatě financován reklamou, která nebyla personalizovaná. A odpovědí je to, že tady jsme se opravdu dostali do fáze digitálních eh, médií, protože u těch analogových médií to bylo trošičku jiné. U tady ten inventář a prostor byl velmi omezený. A mnoho uh, aktérů, který, kteří v podstatě přežili eh, v tomto prostoru a v této situaci v podstatě se se omezovaly pouze na lokální a místní úroveň. To znamená, že byli připraveni opravdu platit vysoké peníze. Nicméně tady v tom současném digitálním světě tady už tato omezení už nejsou minimálně prostorovo-časová. To znamená, že ta hodnota opravdu je v těch údajích. To znamená, že vidíte, že tady něco ta ta cena je rozhodně také velmi odlišná eh, u těch různých údajů. To znamená, samozřejmě ty daleko hodnotnější údaje jsou daleko dražší než ty méně hodnotné. Samozřejmě, že globální aktéři vychází a opírají se o reklamu a samozřejmě, že v tuto chvíli globální reklama je daleko uh, dražší, hodnotnější. Dále, co se týče poskytování více pravomocí a síly eh, klientům. Ano, samozřejmě, s tím souhlasím, ale to, co také chceme zajistit, je, abychom byli schopni ukázat, jaké údaje jsou o konkrétních osobách, o jednotlivých lidech eh, schromažďovány. To znamená transparentním způsobem ukázat, jaké údaje máme k dispozici, ale chceme to eh, dělat společně s uživateli. Nechceme to přenechat pouze globálním hráčům, kteří to udělají místo nás ale je třeba zajistit právě, aby tady ta důvěra eh, byla na té nejnižší úrovni a aby to opravdu vycházelo ze spoda. Děkuji a paní Hany Hitvígy. Tak já se zaměřím pouze na pár bodů, co se týče v rámci mé, mých osobních pravomocí. Vnímám jako trošičku urážlivé, když se hovoří o reklamě jako o základním kameni eh, médií. To si myslím, že rozhodně není správný popis té skutečnosti a myslím si, že reklama v tuto chvíli jaksi neohrožuje nezávislost médií. Eh, i v souvislosti s tou zemí, ze které pocházím. Já si myslím, že tady nepotřebujeme další čas pro výkon, protože v podstatě tady ty sankce neexistovaly, pokuty neexistovaly, což v podstatě řešila GDPR a toto nařízení v tom bude pokračovat. To znamená, že tady rozhodně ten čas na další zlepšení je. Samozřejmě, že uživatelé se přizpůsobují realitě chci říci, že tady hovoříme o základních právech a o poskytnutí eh, možnosti kontroly uživatelům. Ale co je tady velmi důležité, je osvěta, protože velmi často lidé eh, si v podstatě stěžují, ale velmi často, i když si nestěžují, tak to ještě neznamená, že s tou kontrolou souhlasí. Eh, může docházet pouze k tomu, že jednoduše tomu, jak si nerozumí tomu, co se děje. Ale v každém případě ti, kteří se stěžují a ti, kteří tomu rozumí, chtějí vyšší míru ochrany. Ale je třeba také zaangažovat do toho lidi a spotřebitele a klienty klienty jako takové. Dále, co se týče zpracovávání, které se týká jak zpracování, tak také užití. Já si myslím, že tady obě dvě jsou v podstatě pokryty, nicméně si myslím, že tady to eh, soukromí by mělo být v podstatě rozšířeno nebo zlepšeno v eh, oblasti těch ukládaných údajů. Děkuji mnohokrát. Je mi jasné, že byste všichni rádi řekli tomu ještě něco více, ale i tak vám děkuji za to, že jste se snažili hovořit tak stručně. A ještě nakonec pan Ranenberg. Dovolte mi, abych začal tou otázkou ze strany pana Bonyho, to znamená, co všechno ještě potřebujeme. Ano, my se snažíme podporovat ochranu tím, že v podstatě posilujeme eh, průmyslu, posilujeme také spotřebitele a uživatele. A prostřednictvím tedy zástupců průmyslu a Evropské unie se snažíme tuto situaci lepšit. Ale to, co vidíme také na straně našich partnerů, je to, že ve chvíli, kdy bude existovat jasné nařízení o tom, co můžeme a nemůžeme, tak to prostě vytvoříme něco, co bude hodnotné. Ve chvíli, kdy to nařízení nebude, jasné, tak to bude mít i negativní dopady na eh, rozpočet. A to má co dočinění samozřejmě se soukromím, eh, s konkurenceschopností a stačí, když se podíváte, ale samozřejmě na rozpočet jednotlivých států, na bezpečnost a na ochranu soukromí. Tak tady v podstatě Velmi často se vždycky otevírá ta debata, zdali vůbec, jak si otázky ochrany soukromí za to stojí a eh, jde o to, aby to bylo jednoduše vyvážené. Eh, kromě toho tady zaznělo také, jak moc můžeme důvěřovat spotřebitelům a zda jim důvěřujeme. Odpovědí je ano, důvěřujeme. Eh, víte, soukromí to je velmi často jako čištění zubů, to znamená, že to trvá, trvá dlouho, eh, může to i bolet a rozhodně to není cool, ale stejně jako čištění zubů, tak se vám to vyplatí eh, z dlouhodobého úhlu pohledu. To je jako když se podíváte v podstatě na průmysl eh, cukrovarnický. Takže E, ti by se na to samozřejmě z dlouhodobého hlediska dívali úplně jinak. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o transferu údajů a o ochraně údajů, tak samozřejmě tady vždy vyvstává ta otázka, e, do jaké míry jsou všechny ty, všechna tato pravidla do, prav, e, dodržována ve chvíli, kdy si stahujete jednotlivé aplikace. Takže eh, tam jde o to, aby tady existovaly nástroje, podle níž, na základě níž jsou uživatelé schopni eh, zhodnotit eh, tu, to bezpečí. A eh, Teď samozřejmě tady vyvstává ta otázka poskytovatelů OTT, což je přesně, něco, to, přesně to, co OTTs nechtějí. Google si to chce také nechat uh, pro sebe. A to je přesně ta situace, ve které se v tuto chvíli nacházíme. To znamená, že tady hovoříme o tom, že chceme zajistit férové informace pro spotřebitele, informace týkající se eh, reklamy a tak dále, což je pouze jeden eh, příklad z mnoha. Já teď nevím, pane tady nezdali se vám úplně zcela rozuměl, ale můžeme si to jistě vyjasnit později, ale samozřejmě je jasné, že prostě ty sta, eh, smart údaje a jiné údaje v podstatě lze lze těžit, aniž by vypadaly jako osobní údaje. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane profesore, a děkuji vám všem čtyřem za to, že jste si našli čas na to, abyste za námi přišli. A děkuji, děkuji také za to, že se nám představili svůj úhel pohledu a teď se dostáváme do toho poslední, k tomu poslednímu bloku a já bych poprosil ještě kolegy, ty, tedy poslední panelisty, kteří, kteří eh, budou přednášet v rámci posledního panelu, aby za námi přišli. Tak, vidím že už tu jsou. Teď se budeme zabývat otázkami soukromí nařízení o soukromí a elektronických komunikacích eh, v souvislosti s důvěrností a zabezpečením komunikace. How do we change lines? Just indicate you want to change. So colleagues, um, those of you are staying, please. Uh... Kolegové, ti z vás, kteří zůstávají, tak prosím vás, zůstaňte a hned začneme s třetím blokem. Jako vždy před posledním blokem říkám všem našim panelistům a řečníkům, že v podstatě trpí tím, že jsou součástí posledního bloku, to znamená tady ta, ta časová tíseň, či ten časový tlak, který na ně budu vyvíjet ještě vyšší. To znamená, že v tuto chvíli máte k dispozici opravdu 7 minut, 7 minut a poté budete ještě odpovídat na otázky. Takže prvním řečníkem je pan Ilias Chantos ze Symanteku a bude hovořit v podstatě o svém úhlu pohledu na věc jako zástupci průmyslu. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, vážení úředníci, vážení představitelé členských států, milí kolegové, dámy a pánové, já bych v první řadě rád poděkoval všem organizátorům za to, že mě pozvali na toto slyšení. Co bych tuto chtěli, chtěl udělat? Já bych se rád podíval na aspekty důvěrnosti a bezpečnosti, což je v podstatě opravdu jádrem eh, tohoto nového návrhu nařízení. Další eh, slide. Takže já se ptám, zdali e-privacy opravdu slouží eh, tomu cíli eh, veřejných politik. Ano, to vlastně pokrývá infrastruktura GTPR a e, máme tady i AITAS a máme tady i interakce, takže pokud e, e-soukromí se zaměřuje na bezpečnost a důvěrnost, tak tady samozřejmě to hraje zcela klíčovou roli v rámci celé té obecné architektury. To znamená, že tady to musí být opravdu co nejzacílenější. E, Děkuji. Ano, my už jsme od eh, komise slyšeli hodně o OTT, eh, slyšeli jsme o eh, zástupcích telekomunikačního odvětví a hovořili jsme tedy o tom nařízení o e-soukromí. A, ale musíme tady také samozřejmě hovořit o takzvaných IoT a, a také o M2H. Eh, což si myslím, že je zcela jasné a samozřejmě pro většinu odborníků. To znamená, víme, že tady je třeba zajistit bezpečnost a IoT mezi různými zařízeními, protože došlo k porušení této bezpečnosti v mnoha případech v nedávné době. Co, co se týče toho návrhu komise, tak kromě eh, tedy to, té, otázky bezpečnosti a důvěrnosti u IoT se hovoří o certifikaci a o různých procesech, na kterých průmysl už eh, pracuje. To znamená, je to všechno koherentní, dává to smysl. Tak, co se tedy týče těch vyhledávačů, prohlížečů, cookies a e, nastavování e, e, a nastavování tedy toho nastavení ochraně soukromí. Takže ano, ano, je to skutečností, nicméně není to příliš efektivní, protože velmi často lidé prostě jenom klikají na, tu, na ten čtvereček nebo na to tlačítko souhlasím, souhlasím, souhlasím. To znamená, že tady v tuto chvíli je třeba zajistit, že vlastně nebudeme tady otevírat pouze nějakou konkrétní bránu a nebudeme je v podstatě podporovat eh, jaksi v užívání pouze nějaké monokultury a nějakého jednoho jediného nástroje. Kromě toho přístup internetu už je v podstatě v tuto chvíli stále více a více nezávislejší na internetových eh, prohlížečích. To znamená, že tady eh, může vznikat samozřejmě mnoho eh, problémů. To znamená, údaje, které neustále, jak si poskytuje pouze nějaký jeden prohlížeč, musí být a priori jaksi dobré údaje, správné údaje, což jsou samozřejmě v každém případě už ty otázky, které si lidé v tuto chvíli kladou častěji a častěji. Takže co musíme zlepšit v rámci i soukromí, e soukromí. Dámy a pánové, my jsme v rámci této oblasti viděli mnoho výjimek, hlavně v oblasti tedy zpracovávání údajů za účelem zajištění bezpečnosti. V první řadě chci říci, že já si myslím, je důležité, abychom opravdu pogratulovali Evropské komisi za to, že učinila tento krok a že se začala věnovat otázce bezpečnosti a elektronických komunikací. Myslím si, že je také férové říci, že Evropská komise se k tomu postavila správně, protože musíme chránit metadata, musíme chránit obsah, ale musíme také zajistit přístup k těmto údajům, zda chceme pracovat efektivně. To znamená, ano, ty výjimky jsou v pořádku, segmentace těch údajů je v pořádku, ale co co se týče rozsahu působnosti těch výjimek, tak tady je problém, protože tady dochází opravdu ke konfliktu s GDPR. To znamená, že podle těch nových výjimek eh, této, podle tohoto nařízení o i soukromí, tak tady v podstatě už se to vztahuje nebo to platí pouze eh, OTT a další globální eh, hráče. To znamená, že například eh, poskytovatelé bezpečnosti či kontroloři údajů, jako například banky nebo vládní struktury, ty jsou v podstatě z celého toho systému vyloučeny. To znamená, že já si myslím, že to je nepřirozený výsledek toho, že jsme se zaměřovali pouze velmi omezeným způsobem na otázky bezpečnosti. To znamená i soukromí v podstatě v tuto chvíli pouze podporuje v podstatě všechny ty, kteří schromažďují informace v tom, aby těch informací schromažďovali ještě více. To znamená, že tady těch eh, příkladů je opravdu velmi mnoho. A eh, co se týče toho současného návrhu, tak ten v podstatě už velmi mnoho věcí jednoduše vylučuje. Ale abych to schrnul, eh, kam vlastně směřujeme, co chceme, musíme zajistit tady stoprocentní souhlas s GDPR. A abych to také trošičku více osvětlil, já vím, že to vidíte poměrně špatně tady na obrazovce, ale když se podíváte na dva, rok 2009, to znamená e, údaje, které e, poskytovatele služeb poskytovali, tak když se podíváte na GDPR, tak tady vidíme vlastně ten, eh, to zajištění přístupu pro poskytovatele služeb. Ale tady v tuto chvíli vlastně ten návrh, toto umožňuje pouze eh, velkým poskytovatelům telekomunikačních služeb a eh, velkým eh, OTTs. Takže tady jde o text, který je závěrem vyjednávání Evropského parlamentu o e, kyberbezpečnosti. A já v tuto chvíli apeluji na poslance Evropského parlamentu, aby vyřešili problémy i tohoto textu. Uděčíte tak, jak jste už učinili v minulosti. Prostě opravte to. A teď já se ptám, zdali by tady mohly, mohla být ještě upravena a vylepšena ustanovení týkající se bezpečnosti. Ano, ano, v každém případě myslíme si, že ano. Z našeho úhlu pohledu je to o tom, zajistit schopnosti zajišťující bezpečnost ještě o dalším. Eh, krok. A vycházíme samozřejmě z naší zkušenosti související s GDPR. Eh, bezpečnost také samozřejmě vyžaduje eh, přístup k těm takzvaným endpointům a článek 17, to znamená notifikace a riziko porušení. Asi ne, tak ještě dvě krátké připomínky. Eh, to se tedy v tuto chvíli netýká bezpečnosti, ale týká se to ekosystému, v rámci něhož pracujeme. Podle, pod eh, GDPR tady v podstatě existuje nějaké nastavení pro přístup k obsahu. To znamená, že tady eh, potřebujete udělat nějaké politické rozhodnutí a ve chvíli, kdyby začnete opravdu omezovat tento přístup, tak se tak v podstatě vytvoříte ekonomi, ekosystém nebo ekonomický ekonomický růst eh, tak, jak ho v podstatě chceme. Eh, co se týče jaksi přístupu k výkonu, Eh, nebo k dodržování eh, zákonných pravidle, pravidel, tak chci říci, že v tuto chvíli ty výjimky jsou velmi otevřené a členským eh, státům je poskytována opravdu velká, velký prostor pro rozhodování, tak si myslím, že tady by měly být více zohledňovány rozsudky Evropského soudního dvora a měly by, mělo by to tedy být více a lépe konkrétně definováno. Děkuji, dobré, eh, dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za pozvání. My zastupujeme 43 národních spotřebitelských organizací v 31 zemích a jsme rádi, že můžeme sdílet názory k této velmi důležité iniciativě. Neboť my vítáme návrh komise, který představuje dobré východisko k naší diskuzi. Také si uvědomujeme, tedy oceňujeme, že eh, nyní vnímají, že by tento nástroj mohl být potenciálně odvolán. Eh, proč je eh, to, to samozřejmě, hm, proč je tento nástroj tak důležitý? Musíme zajistit ochranu základních práv, práva na soukromí, článek 7 listiny základních práv, jako směrnice o e, elektronickém soukromí vlastně doplňovala e, e, směrnice o ochraně údajů, tak tohle by mělo být zase doplňkem k GDPR. A když se nad tím zamyslíme, tak e-privacy může být mechanismus na posílení důvěry při poskytování služeb jednotlivých firm. Mělo by to umožnit také konkurenci, která je eh, v, v, v jaksi vstřícná, která chrání soukromí a tím mohou vznikat eh, inovativní služby, které slouží veřejnému zájmu. Jinými slovy, jsou tu velmi dobré důvody, jak to může sloužit několika různým cílům. Když analyzujeme ten návrh více dopodrobná, jak řekl pan Albrecht, srovnáme to s eh, tou směrnicí o e-privacy a jak by se to mělo změnit, eh, tak já se s vámi chci podělit o některé podněty k tomu, jak lze těchto cílů dosáhnout. Za prvé, význam důvěrnosti komunikací. Tento nástroj je přesně tím způsobem, jak tento eh, zájem obhájit. A bylo také řečeno, že 92% spotřebitelů chtějí, aby komunikace byla důvěrná. Vítáme, že návrh byl rozšířen, aby pokryl všechny komunikační služby, nejen ty, které eh, jsou eh, dodávány tradičním způsobem, ale eh, také ty dodatečné, doplňkové. Statistiky ukazují, že spotřebitelé si přejí vysokou úroveň ochrany bez ohledu na typ služby. Důležitý bod byl nadnesen také eh, kolegy z Access Now, eh, a to v tom smyslu, že hovoříme nejenom o těch eh, datech, která se pohybují, ale která jsou ukládána. Druhý důležitý bod, který řeší toto nařízení, je zabezpečení komunikací. Domníváme se, že to by mělo to rovněž platit na všechny služby a tady lze sdělit poměrně důležitý bod ohledně vazby tohoto nařízení na ten navržený kodex elektronických komunikací, protože tento kodex obsahuje důležité články o bezpečnosti. Musíme připomenout tuto vazbu mezi oběma nástroji. Kolega ze Symanteku hovořil o významu bezpečnosti v rámci internetu věcí. Velmi znepokojivé jsou zprávy o tom, jak mohou být hackována eh, elektronická, eh, automatická eh, auta, hračky, která mohou pak špehovat naše děti. Podívejte se schválně na webo, naši webovou stránku, vidíte jako ohledně hračky, která se jmenuje Kyla, která se dá jednak velmi snadno hackovat a jednak může poté sledovat děti a posílat informace třetím stranám. A tohle přesně to se snažíme ošetřit tímto legislativním eh, nástrojem, abychom eh, hájili veřejné cíle, veřejné zájmy nejenom dětí, ale všech. Důležité je také to, že bychom neměli omezovat právo spotřebitelů novými technologiemi, jako je například šifrování. A v neposlední řadě potřebujeme toto nařízení, potřebujeme, aby bylo zabezpečené vůči budoucnosti eh, z hlediska sledování. Další důležitá statistika Eurobarometru je, že 81% spotřebitelů si přeje eh, eh, soukromí od začátku, nastavené implicitně v, v, v browseru. Ale tak tomu není, jak řekl pan Borgesius předtím, a viděli jsme to také, slyšeli jsme to také ve stanovisku toho té pracovní skupiny podle článku 29. Měla by to být norma, e, tato implicitní, implicitní soukromí, ale nejsou to jen prohlížeče. Všechny, veškeré další technologie, komunikační technologie, které umožní spotřebitelům komunikovat mezi sebou, se stroji, mobilní operační systémy, aplikace, internet věcí a tak dále. Velmi důležitý článek je článek 8, který je o ochraně e, těch uživatelů koncových. Pravděpodobně je o mně mnohem víc informací v této krabičce, než v celém mém bytě. Takže musíme skutečně hájet silná ochrana eh, opatření. Článek musí být skutečně zabezpečen i eh, ohledně budoucnosti. Slyšeli jsme o článku 8.2b, o sledování Wi-Fi signálu Hmm, k, to, k tomu by nemělo docházet bez souhlasu. Musíme nastavit mechanismy, které budou dobře přizpůsobeny, aby nedošlo k bombardování žádostmi eh, o žádosti ze strany uživatelů. A poté, co jsme dnes vyslechli několik řečníků, myslím, že bychom měli eh, velmi seriózně se zamyslet nad přednostmi myšlenky eh, zakázání takzvaných sledovacích zdí. Děkuji a nyní pan eh, Giuseppe D'Acisto, Prosím. Děkuji. Dovolte mi na začátku vám položit otázku. Byli byste ochotně akceptovat, aby vaše osobní komunikace nebo eh, nebo eh, vaše eh, historie eh, browsování internetu byla vysílána v televizi? Pokud ne, tak jistě chápete význam důvěrnosti. Je to něco za intimního. A zároveň je to společenská hodnota. Bez důvěrnosti by neexistovala telekomunikace. A proto potřebujeme zvláštní pravidla, kromě GDPR. Potřebujeme chránit důvěrnost, abychom budovali důvěru. A proč nařízením? No, je to proto, že eh, tu odpověď dává technologie. Prostě zpracování dat se stává komoditou. Čím klesá, klesají náklady, tím dál od Evropy eh, se vzdalují je zpracování údajů k několika velmi efektivním globálním hráčům. Lidé používají eh, hlas, video a Eh, obdobným způsobem a očekávají přitom stejnou úroveň eh, důvěrnosti. A mně se zdá, že nařízení je nejlepším nástrojem, jak vyvážit eh, dopady této komoditizace. Tento návrh se snaží chránit důvěrnost. V podstatě by měla platit obecná pravidla, pokud nebudou nějaké specifické výjimky. A jednak je důležitý souhlas, výslovný souhlas uh, uživatelů a anonymizace těchto dat. Takto by mohla být vybudována důvěra a eh, mělo by to být vztahováno na všechna data, obsah, metadata, eh, veškeré druhy komunikací. Dovolte mi se stručně vyjádřit k anonymizovaným údajům. Tato anonymizace je jednou z variant, která už byla v té směrnici z hlediska data, vyšk, vyškrtnutí údajů na konci jejich životního cyklu. Návrh teď ovšem navrhuje anonymizaci hned na začátku, takže by měla data dvojí život. Jeden jako tradiční osobní údaje a další jako anonymizovaná data, která by stále představovala obrovskou Eh, příležitost eh, pro eh, jednotlivé operátory. budoucnu elektronické implementace a tato anonymizace budou vyžadovat tři velké závazky. Jednak transparentnost. A za druhé předběžné vyhodnocení dopadů na soukromí s povinnými konzultacemi poskytovatelů a dále snadný opt-out pro uživatele i z té anonymizace jako takové. Myslím, že tímto způsobem eh, anonymizace založená na pravidlech může být skutečnou příležitostí eh, pro eh, ty operátory, kteří kontrolují data. A tento návrh alokuje zatím poměrně slabé povinnosti těmto subjekty, subjektům. Jediné, co mohou udělat, je prostě vypnout eh, Wi-Fi. To je, a tím pádem zabránit jakékoliv komunikaci. A eh, potřebujeme tedy silnější závazek, protože to je přesně eh, to, kde ta asymetrie je nejvyšší. Emitované údaje mohou být schromažďována na jakékoliv úrovni s minimální marží intervence. Stávající návrhy nestačí k budování důvěry. Minimálně, tedy, musí být minimalizována ta data. A implementace, eh, tedy nejsou eh, řešení, která eh, lze vypnout, která nejsou takzvaně switch off. A pokud jde o použití údajů, které jsou skladována v těch terminálech, jako třeba cookies, která sledují na, stránky, na kterých surfujeme, pak mohou být eh, sdílena s mnoha třetími stranami a pak opravdu eh, naše navigace na internetu je méně než důvěrná. Uživatelé o tom neví. A eh, kromě toho nesplňují tedy požadavek důvěry. Takže důvěra by hodně pomohla kdybychom zaprvé zavedli povinnost transparentnosti, pokud jde o tuto interakci. A dále klasifikace cookies podle jejich účelu. To znamená, existují různé cookies, které měří různé věci. A e, souhlas na internetu může být vyjádřen e, různými funkcionalitami, které jsou v prohlížecím softwaru. Čili tady jde o to, abychom to centralizovali do určitých obvykle používaných nástrojů. Stále existuje mnoho technologických otázek. Za prvé, aby platil ten souhlas, nestačí nám nabízet jenom varianty. E, důležité jsou také ty předběžné podmínky a konfigurace by měly být nastaveny tím nejvíce vstřícným způsobem. Eh, preference uživatelů z hlediska cookies a konfiguračních dat. Jako, jsou například, eh, jako je například vytváření takzvaných eh, otisků, otisků prstů jednotlivých zařízení. Pokud se informace používají při kontrole zařízení, která používáme každý den, jako třeba auta, která eh, jsou napojená na internet a dalších zařízení, tak by mělo existovat jasná povinnost informační integrity a dostupnosti, což stále zatím chybí spolu s ochranou údajů. A to by pak mohlo pak vytvořit eh, to, tu zabezpečení do budoucna. Podpora odpovědnosti a podpora eh, také vymáhání. Všechny tyto mezery musí být náležitým způsobem zaplněny, překlenuty. Eh, nech, nepřejeme, nepřejeme-li si internet, který bude spíš rozdělovat než spojovat. Musíme chránit důvěrnost při budování důvěry v budoucí elektronickou komunikaci, jak tomu potřebujeme nové generace technologií. Eh, stará, staré nástroje nestačí. Nyní, mi dovolte poděkovat výboru za to, že mi e, umožnil e, vyjádřit můj názor. A nyní je na vás. Je to na vás, vy máte teď odpovědnost rozhodnout, jak bude vypadat způsob, jímž budeme v budoucnu komunikovat. Není to žádná drobná e, oddělená část našich životů. Je to stále nedílnější součást eh, lidských digitálních bytostí. Budeme komunikovat s důvěrou, budeme vytvářet nové hodnoty pro všechny, anebo budeme in, komunikovat konfliktně. To je ta otázka. A já vám nyní přeji moudrost, kterou budete potřebovat na rozhodnutí o těchto velmi citlivých otázkách. Zněl jste skoro, skoro tak Shakespeareovsky. E, máte poslední kolo, lidé už jsou unavení, což je mi líto. Prostě li, li, my, my lidé máme jen omezenou kapacitu. Já, já na vás vidím, vidím, jak jste unavení. Ale to, to neznamená, že nejsou vaše eh, příspěvky o nic méně cené. Konec konců je to také vysíláno přes internet, takže jistě to, co říkáte, slyšíme. A naším posledním hostem je pan Benjamin Strás, který bude hovořit za Facebook. Máte 6 až 7 minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jako inženýr jsem samozřejmě extrémně zorganizovaný, to znamená, že já to mám opravdu skvěle načasované, ale stejně pracujete pro Facebook. Ano, pane předsedo, zpravodajové, členové Evropského parlamentu, děkuji za to dnešní pozvání. Já se jmenuji Benjamin Strass a pracuji jako softwarový inženýr pro Facebook. Já jsem součástí eh, crossfunkčního týmu, eh, který podporuje nebo pracuje pro Facebook eh, Irsko, to znamená, že se zabývám otázkami bezpečnosti pro naše uživatele. Já jsem velmi rád, že mohu se s vámi podělit o facebooková videa nebo o facebookový pohled na tento nový návrh na řízení. Od směrnice o eh, elektronickém soukromí jsme zaznamenali velké změny, které měly samozřejmě i velký dopad na elektronické komunikační eh, služby. Eh, co se týče směrnice o e-soukromí, tak eh, ta byla přijata eh, v době, kdy vlastně se tyto komunikace používaly pro odesílání zpráv z bodu A do bodu B. Dnes samozřejmě lidé očekávají trošičku více, lidé očekávají Eh, více služeb, chtějí se zavolat taxi, chtějí daleko průřezovější eh, služby. A já chci hovořit dnes s vámi o službách, na kterých já se svými kolegy eh, pracujeme, proto abychom navýšili úroveň bezpečnosti pro naše uživatele. Jedním takovým příkladem jsou takzvané M-suggestions, což je v podstatě asistent, který pracuje v rámci Messengeru v rámci automatických procesů, a e, který e, vlastně analyzuje zprávy a navrhuje hned konkrétní návrhy pro jejich uživatele. Takže tudíž my jsme také jako druhý příklad e, vyvinuli systém, kterým, kterému říkáme Automative Alternative Text. A já vám chci ukázat, jak to funguje. Je to vlastně nástroj pro lidé, kteří mají problémy se zrakem.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 Takže tady v podstatě dochází k identifikaci fotografií, které jsou ukládány na Facebook. To znamená, že i nevědomí lidé mohou vědět, co na těch fotografiích je. To znamená, to jsou nové technologie, které v podstatě podporují a zlepší komunikaci a které také zlepší zpracovávání obsahu. A já chci také pohovořit o své práci a o práci všech eh, eh, dalších v našem eh, sektoru. My tedy zpracováváme ty komunikační data tak, aby abychom zjistili, zdali to nejsou údaje, které by mohly někomu ublížit. Například vše, co se týká eh, údajů, které by mohly ublížit eh, dětem, tak to jsou samozřejmě údaje, které my hledáme a snažíme se identifikovat. Eh, samozřejmě, že spolupracujeme i s lidmi z akademické půdy, kteří nám v tom pomáhají. To znamená, to je to, kam až se dostala komunikace v dnešní době. To znamená, je daleko chytřejší, je efektivnější a je bezpečnější. Já samozřejmě se velmi zvědavý na ty další produkty, které se dostanou na náš trh. To znamená, že tady v tuto tuto chvíli opravdu ta naděje je velká, že budoucnost skrývá spoustu dalších skvělých zajímavých technologií je pravda, že nařízení v podstatě eh, některé z těchto služeb v podstatě považuje za nelegální. A my samozřejmě na Facebooku se snažíme dávat lidem co největší pravomoci eh, k tomu, aby si sami určovali, co se stane s těmi údaji, které zveřejní. To znamená, že tady potřebujeme opravdovou transparentnost. My eh, chceme říci, že ve chvíli, kdy vy příliš často si žádáte od lidí souhlas, tak to vlastně podkopává jejich kontrolu to znamená, že lidé se v podstatě eh, stanou Eh, v podstatě už to nevnímají. To znamená, že velmi často eh, ani nepřemýšlí nad svými eh, rozhodnutími. Kromě toho, samozřejmě ti aktéři, kteří stojí za tím špatným a nebezpečným obsahem, rozhodně tento souhlas nevyjádří. To znamená, že tímto vlastně dáváme daleko větší sílu těm takzvaným špatným aktérům. Kromě toho také potřebujeme si uvědomit, že toto neustále vyžadování souhlasu může také zcela zásadně zpomalit rozvoj nových eh, služeb. A to znamená, že ve chvíli, kdy my budeme pro každý další eh, nový krok, když budeme pro každý další nový krok vyžadovat souhlas, tak se to všechno zpomalí, bude to neefektivní a lidé se už nebudou eh, smysluplně rozhodovat. To znamená, že my si myslíme, že to všechno bude mít pouze negativní dopad na eh, poskytování těchto nových, opravdu velmi moderních služeb. Kromě toho si také myslíme, že je třeba udělat něco pro to a apeluji tedy také na všechny členy Evropského parlamentu, aby byla navýšena právě politika ochrany. Děkuji, děkuji, mnohokrát děkuji tedy za váš eh, příspěvek do debaty. Děkuji všem panelistům. A Mario a Mikal mají jistě otázky pan Dalton samozřejmě, tak prosím Mariu. Děkuji mnohokrát. První otázka je na zásupce Facebooku protože tady hovoříme o rozsahu působnosti. A já chci vědět, jak vy sám vnímáte Facebook. Myslíte si, že to je veřejně přístupná síť, nebo jak, jak to vnímáte vy, nebo jakým způsobem to lze nějakým způsobem začlenit do rozsahu působnosti tohoto nařízení. To znamená, v jakém prostoru, na jakém místě se Facebook eh, pohybuje, je to veřejný aktér, soukromý aktér, je to skupina, Co se týče problémů s bezpečností, já jsem velmi ráda, že jste tady vyzdvihli tu potřebu důvěrnosti a bezpečnosti, což jsou v podstatě dvě strany té stejné mince. A v této souvislosti bych e, byla velmi ráda, kdybyste zcela jasně kdybyste jaksi zcela jasně se zaměřili na tu otázku důvěrnosti a bezpečnosti i v oblasti boje s terorismem, protože tady to je opravdu extrémně citlivé téma a ta velmi specifická debata v tuto chvíli probíhá. To znamená, ptám se, zda tady existují nějaká praktická technická řešení pro ty současné problémy. A co se týče pana Dakisty, uh, On nám tady vlastně eh, poskytl velmi detailní a hlubokou analýzu textu. Já se asi nebudu ani ptát, protože tady bychom asi potřebovali daleko více času na nějakou hloubkovou debatu, protože to, co vy jste říkal o zodpovědnosti, tak to my samozřejmě tak také cítíme. Ale vycházím z toho, že to je asi vaše zkušenost a Možná, že tady potřebujeme se dostat asi, asi na vaší úroveň, abychom o tom mohli hovořit, ale tady je to asi otázka i monopolu. Co můžeme udělat? To je otázka na vás, to je otázka na reprezentanta Facebooku. Jakým způsobem můžeme se tady postavit k těm monopolům? protože samozřejmě te, v mnoha případech jde o uživatele, kteří v podstatě nemají tu svobodnou volbu. To znamená, že to nemůže, eh, nemůžeme to nějakým způsobem dostat do rozsahu působnosti této toho nařízení. To znamená, jakým způsobem vyřešit tento problém monopolizace a toho přístupu, práva na přístup. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom vnímali všechny tyto záležitosti v souvislosti s novým technologickým pokrokem, jako je například internet věcí a tak dále, protože jinak to samozřejmě nevyřešíme, ale v tomto kontextu musím říct, že jsem také velmi ráda za to, že jste také zmínil to, že to není samozřejmě vždy jen překážka, protože tady jde samozřejmě také o něco, co podporuje růst, co může opravdu posílit růst nové technologi- nová technologická řešení, nová zařízení a tak dále. Já eh, v podstatě pouze jenom doufám, že ty, ty, tyto naše výměny názorů budou pokračovat. Mika, prosím. Děkuji, děkuji ještě jednou za vaše prezentace. Já si myslím, že to vše bylo velmi obohacující a užitečné pro nás, pro všechny tedy, kteří se zabývají touto, tímto nařízením. Samozřejmě, že jsem také rád, že jste zmínili tu otázku bezpečnosti, což je samozřejmě klíčová otázka Samozřejmě, že se tady na to musíme dívat z holistického úhlu pohledu, to znamená ochrana údajů, GDPR, bezpečnost údajů na sítích, eh, síťové informace a směrnice o, o ochraně údajů a samozřejmě také návrh na řízení o soukromí a elektronických komunikacích. Ale ve chvíli, kdy hovoříme o těch interakcích, vy jste zmínili internet věcí na jedné z těch průsvitek, tak eh, tady v podstatě hovoříme také o té interakci mezi zařízením a člověkem, ale například mezi zařízením a zařízením, mezi zařízením e, člověkem a člověkem a zařízením. Tady je to všechno daleko komplikovanější a komplexnější. To znamená, že Ono to tady není tak jednoduché, v podstatě jako u GDPR, kde jsme v podstatě měli ty vztahy jasně definované a daleko jedno, jednodušší. To znamená, že tady je třeba v podstatě zohlednit všechny ty dimenze všech možných interakcí. A já doufám, že to byl velmi dobrý eh, příklad eh, který nám uvedl Facebook, to znamená té nové funkčnosti, té nové možné funkce pro uživatele. A já to tady chci trošičku vyjasnit. Já chci vědět, zdali tímto nařízením opravdu tato nová řešení v podstatě totálně vymítíme, zabijeme, anebo zdali najdeme také taková řešení, prostřednictvím níž zajistíme, že takovéto nové funkce budou fungovat, budou moci fungovat, protože je jasné, že potřebujeme mít, musíme mít k dispozici i nějaké nástroje pro kontrolu. To znamená, jakým způsobem tedy vylepšit ta nastavení v rámci tohoto nového nařízení. A dále, co se týče toho, co říkal pan Giuseppe D'Akisto, protože vy jste eh, samozřejmě zástupcem úřadu, eh, Národního úřadu pro ochranu údajů, tak já jsem tu otázku kladla už dříve a je to problém, ale já se ptám, zdali tedy budeme vůbec připraveni na správnou implementaci GDPR, nebo zdali tedy budeme, kde, ale samozřejmě musíme také zorganizovat Eh, jaksi pravomoci, schopnosti a vše tedy, co potřebujeme pro to, aby toto nařízení o soukromí a elektronických komunikacích fungovalo. To znamená, že já doufám, že zajistíme, že toto nařízení vstoupí v platnost eh, v květnu 2018. Takže co si o tom myslíte vy? Bude to možné Eh, dosáhneme toho a nemyslíte si, že bychom měli ještě na podzim eh, svolat vlastně zasedání pro všechny zástupce národních parlamentů, abychom se pobavili právě o té implementaci, protože to bude rozhodně klíčová otázka. Tak Daniel, prosím ještě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V každém případě velmi zajímavá nabídka od pana Dakisto. Ono to není tak jednoduché, aby se britský poslanec objevil v televizi, ale v pořádku. První otázka, kterou jsem chtěl položit na začátku, je to zdali eh, návrh tedy tohoto nařízení opravdu pomůže, anebo naopak jak si zamezí nebo bude eh, komplikovat eh, ten boj s, nebo podpoří kyberbezpečnost nebo ne. A teď já se ptám, zdali tady, tady můžeme udělat ještě něco víc, zdali nebo hovořilo se tady o internetu věcí, o samořídících vozech a tak dále. To znamená spousta věcí, která jdou i nad eh, rozsah působnosti tohoto nařízení. Co se týče cookies, tak to zmínilo mnoho z vás. Já jsem v situaci ve chvíli, kdy víte, co je to cookie, eh, tak eh, se s tím asi můžete nějakým způsobem popasovat, ale ve chvíli, kdy nevíte, co je to cookie, no tak to prostě jenom odkliknete. A změní se to, bude to konzistentní a nebo pomůžeme i těm lidem, kteří vlastně nevědí, co je to cookies, tak si to v podstatě jenom odkliknou a odsouhlasí. A dále, co se týče těch eh, zařízení, které jejich cílem je sledovat eh, váš pohyb nebo vaše činnosti, nebo například web streamované eh, služby. A tak já se ptám, do jaké míry musíte nebo závisíte na tom, zdali je tedy na tom zařízení zapnutá eh, lokalizace či ne. Protože je jasné, že nám jde právě o to, abychom sladili existující eh, legislativu. A máme tady například ještě eh, směrnice o digitálním obsahu a v tom návrhu v tuto chvíli existuje ta povinnost vlastně personalizovat všechny anonymizované údaje v případě, že by eh, tedy existovala ta povinnost vrátit tyto údaje uživatele ve chvíli, kdy přestane službu používat. To znamená, tady určitě vznikne ten problém, jakým způsobem to všechno propojit a sladit. A poslední otázka se týká důvěrnosti, například WhatsApp, který má jaksi to, jaksi to, to takzvané end-to-end eh, zašifrování. Spousta lidí prostě je, tento, ten, tuto službu používají právě z tohoto důvodu. A oni to, eh, to v podstatě takto zařídili nebo takto nastavili, eh, ne protože by existovalo nějaké nařízení, ale protože se to vyžádal trh. A co se týče eh, boje s terorismem, tak my tady opravdu máme problém. Máme problém. I, a ten problém byl opravdu daleko, jak si ještě explicitnější i v souvislosti s tím posledním útokem v Londýně a já se ptám, zdali tedy tady existuje taky nějaký přístup k internetu a k těmto údajům i právě v těchto vysoce rizikových případech. To znamená, zdali to tedy nějakým způsobem tady tato, toto nařízení bude, může pokrývat, mělo by nakrý, pokrývat. Tak prosím, pane si? Takže máte pár minut. Já projdu ty otázky postupně, i když myslím, že jsou to určité překryvy začneme diskuzí na téma terorismu, důvěrnosti versus fyzického zabezpečení, což myslím je něco, co někteří eh, poslanci zde přítomní ilustrovali. Takže dovolte mi popsat tu perspektivu semantiku. Musíme chápat, že pokud jde o kyberbezpečnost, neexistuje něco, co je jenom dobré nebo jenom špatné. Uvedu konkrétní příklady. E, hovoříme například e, o e, oznámení a souhlasu jako něčem dobrém, když vyjádřím souhlas. Jenže když jsem kyberútočník, tak já udělám takový banner, který řekne, akceptujete tuto cookie, klikněte OK. Všem, jakmile klikne OK, tak už se mu stáhne virus do počítače. Protože prostě já vím, že ten uživatel to očekává, že to tam bude a já využiji toto očekávání a e, podobně, pokud jde o takové věci, jako je zašifrování, což je taková e, tech, základní technologie, potřebujeme silnou technologii, abychom chránili naši komunikaci. Ale zároveň to může sloužit k tomu, že budeme napadeni. Takzvaný ransomware. To znamená, to je v podstatě virus, který nám zašifruje celý počítač a pak najednou ti, to zlí lidé, po nás chtějí peníze, aby to zase odšifrovali příklad třeba terorista také, který použí, používá šifrování eh, k tomu, aby unikl pozornosti. To je něco jiného. Že to je stejné jako kuchyňský nůž, můžeme eh, jim krájet chleba nebo někoho zabodnout. Takže eh, já myslím, že je důležité zdůraznit, že pro průmysl je důležité spolupracovat samozřejmě v pln, při plném plnění právních eh, povinností eh, ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. To je jako Symantec bereme velmi vážně. My jsme veřejná, eh, veřejně obchodovaná firma, takže spolupracujeme se všemi veřejnými orgány. A kromě toho je tu ta diskuze, které musí vejít, dojít mezi průmyslem a tedy policejními složkami ohledně toho, jak chtějí řešit tu výzvu terorismu elektronické důkazy a pak další širší diskuzi. Budeme se účastnit této diskuze. Komise DG Home se snaží takovou diskuzi povzbuzovat. Ale aspoň zatím tomu rozumím, takže nemí e, žádné definitivní rozhodnutí řešení. Ale já bych varoval před přístupem, který říká, že musíme oslabit šifrování, musíme dát e, přístup všem. Protože, jak říká i Europol a další, když když nabouráme šifrování, tak stejný klíč může být použit proti nám. Čili nejsou žádná snadná technická řešení, je tu prostě velká výzva, jak eh, správně začít vytvářet ten žádný proces, aby vznikl přístup, aby bylo jasné, že ochráníme naši společnost i naše technologie. Pane Bony, vy jste zmínil komunikaci mezi stroji. Říká, že je důležité, aby to bylo ošetřeno. Plně s vámi souhlasím. Je, je pozitivní, že komise rozšířila rozsah působnosti na právní e, osoby, nejenom, e, os, e, nejenom fyzické. Přístup k tomu koncovému bodu je dovolen také z, v tom kontextu, že tedy je, je důležité, aby e, ten přístup z bezpečnostních důvodů nebyl eh, omezen pouze na GDPR, eh, protože eh, nejsou žádná osobní, žádné osobní údaje v komunikaci mezi stroji. Takže první otázka. Paní Laristin, s velkým zájmem a znepokojením sledujeme to, čemu se říká monopolizace údajů. To není jen o Facebooku, ale taky o dalších velkých platformách. není to, to, to, to nařízení samo to nevyřeší. Potřebujeme širší eh, eh, rámec řešení, včetně eh, práva hospodářské soutěže, spotřebitelského práva a i privacy tedy tohoto nařízení. Tento síťový efekt, kde prostě ten, kdo zvítězí, získá všechno, a ta síla, kterou mu to dává, taková monopolizace těch dat, to sledujeme velice, eh, velice obezřetně. Dále, skutečně budeme taky komplexnější svět, kdy komunikace mezi lidmi a stroji eh, se budou eh, vzájemně pro, pro, protínat. A jak říkal zástupce Symanteku, musíme hovořit také o správních osobách, nejenom fyzických. ale musíme nastavit jasné principy. Komunikační služba mezi stroji a lidmi musí respektovat princip důvěrnosti, princip bezpečnosti. Vy jste nadnesl tu otázku, co je, když bude konflikt mezi veřejným zájmem, třeba v kontextu rozvoje nových služeb, které by mohly být v jakémsi konfliktu. Nesmíme zapomenout, že jakmile nějaký konflikt, musí být jasné, jaký veřejný zájem má přednost a nezapomínat na to, že eh, charta, ta, listina základních práv, to je, to je ta naše, to, to naše hlavní vodítko. Dále pan Dalton, jak bojovat proti kybernetickým hrozbám. Musíme správně nastavit rozsah působnosti, abychom tím splnili veškeré veřejné cíle a ještě jednou zdůraznili eh, to, co jsme říkali o tom elektronickém kodexu. A dále vaše otázka ohledně cookies. Stojí si za to připomenout, že cookies už nejsou tou základní technologií na sledování lidí. Už je tolik jiných způsobů, o kterých spotřebitel ani neví a které možná nejsou pokryty legislativou a my musíme zajistit, aby byly do tohoto návrhu rovněž zahrnuty. Pan Dakisto. Stručně k pár bodům souhlasím, že mnoho z těchto bodů, jich jsem se dotkl velmi stručně, si zaslouží eh, hlubší rozpracování, ale pracovní skupina vydala teď stanovisko eh, e-privacy regulation a tam můžete najít další podrobnosti, mnoha praktická řešení některých těch problémů, eh, která jsem vyzdvihl ve svém vlastním projevu. Čímž se dostávám k tomu, co říká pan Bony, to je, že se připravujeme na nastávající GDPR eh, a eh, nařízení o elektronickém soukromí. Když si budeme vědomi toho, že technologie bude významným, významnou složkou našeho eh, rozhodování, tak mohu zmínit naši zkušenost s Googlem, byla to velice důležitá aktivita, kterou prováděli mnozí ve vztahu ke, ke Google. A to je technologie, které mohly implementovat řešení, která poskytovaly určité bezpečnost prvky, a která jsou blíž lidem než, než dříve. Či to je hlavní poselství? Snažte se řešit technologie, protože pokud nebudeme schopni řešit technologie, může vzniknout nová forma eh, digitální bariéry mezi principy a implementací. Pokud si nebudeme vědomi toho, jak eh, konkrétně implementovat řešení, můžeme se ocitnout v situaci, kdy budeme mít nějaký hezký princip, ale pak to nemusíme být schopni uvést do praxe. Což by mohlo mít dlouhodobé dopady na lidi. Potenciálně nezamýšlené, ale nicméně existující. Pak pár věcí k bezpečnosti. Komplexní interakce mezi stroji a lidmi, a stroji a stroji a lidmi. To si možná zaslouží větší eh, pozornost. Tady jde o to, že tady bezpečnost a důvěrnost nejsou vždy eh, jaksi na, stejné, na, stejné míst, na stejném místě, na, stejném stránce, ale nástroj, který může zajistit bezpečnost. To je ten týž nástroj, který může být třeba takový, taková koncepce jako šifrování a další. Jenom, že to zvyšuje bezpečnost, ale také vlastně soukromí z určitého hlediska. To myslím, že stojí za to uh, zmínit. Děkuji, pan Stras. První otázka byla o tom, jestli Facebook je, jestli je vlastně soukromé, veřejné, jaký druh komunikace do toho spadá. A já jakožto inženýr, já nechci říct nic k tomu, jestli něco je eh, legální nebo ne, ale Messenger má samozřejmě takové určité vlastnosti eh, a jde o to, jak by to platilo pro Messenger, i když to třeba neplatí přímo pro celý Facebook. Pak další otázka. Jestli se něco dá dělat proti terorismu obecně. To spadá do širšího kontextu bezpečnosti kdy nesmíme, kdy máme, vnímáme v podstatě bezpečnost buď pouze jako bezpečnost sítě a ne bezpečnost v širším slova smyslu. Ale z toho by pak mohl vypadnout nejenom terorismus, ale třeba i zneužívání dětí nebo e, vlastně nedobrovolné Eh, protiprávní sdílení eh, různých obrázků. To není klasické nebezpečí, klasické riziko ohrožení těch sítí, ale je to ohrožení v tom širším slova smyslu. Eh, pan Bonem položil skvělou otázku. Zničilo by to alternativně automatický text? To, to, je, to je těžké protože budeme, musíme zpracovávat komunikace a další poselství. A mně není úplně jasné, jak bychom mohli od všech získat eh, prostě souhlas. Ale když od toho trochu poodstoupíme, jakožto eh, tedy inženýr, já se domnívám, že eh, firmy samozřejmě mohou mít údaje, mohou pokračovat, inovovat. A inženýři uprostřed v Evropské unii mohou mít určitou výhodu, protože oni by pak mohli být zcela odříznuti od některých, eh, tedy nevýhodu, že by mohli být odříznuti od některých oblastí, což je znepokojivé. A poslední otázka, pan Dalton. Ehm, otázka, otázka šifrování. Toto ukazuje, že e- teď existuje poměrně životaschopný trh, kdy lidé mohou používat šifrování nebo ne podle toho, jestli chtějí další vlastnosti. Například e, v ten e, Facebook chat obsahuje tuto variantu, ale vypadnou z toho potom určité vlastnosti. A pak jsou tu jiné části konverzace, kde chtějí mít inteligentní vlastnosti a mohou používat tu nešifrovanou verzi. Takže tady je možné tak eh, trochu přeskakovat mezi tím. Děkuji. Děkuji tím se dostáváme na konec našeho slyšení. Samozřejmě nelze vždy odpovědět na všechny otázky, ale organizátoři, sekretariát, zpravodajové, stínoví zpravodajové, myslím, že se vedli dobře, dobře, kdy nadnesli všechny tyto podstatné otázky. A eh, chci, aby zpravodaj eh, přednesl eh, slovo na závěr. Tady paní zpravodajka. Takže v celé této diskuzi o potřebě e, soukromí, zabezpečení tohoto soukromí. V celé této diskuzi nezazněla jedna velmi podstatná věc, a to jsou děti. Je, jestliže můžeme se bavit o souhlasu um, informovaném, ale když jde o děti, které ještě než začnou chodit, si začnou hrát s telefony chytrými, no tak eh, tam prostě se s jejich souhlasem stěží dá něco dělat. No. Prostě to musí být od začátku bezpečné a soukromé. To je, myslím, velká výzva. A kromě to jsou tu další zranitelní lidé kteří používají eh, inteligentní eh, chytré, různé chytré technologie. A nemusí chápat všechny ty právní a další otázky. Či to je určitá situace, kdy jsou tu developři, právníci a další lidé, kteří k tomu musí přispět. Jinak z těch diskuzí, co vzešlo, jednak tedy důvěra pro všechny lidi, kteří eh, eh, vypracovávají všechny tyto eh, služby, musíte zajistit bezpečnost. A jsou to dvě důležité věci. Musíme být transparentní a vzdělávat lidi náležitým způsobem. To je nesmírně důležité a navazuji na to, co řekl pan Bony. Ta připravenost implementovat i, i eh, takto krátkodobě. Eh, já jakožto akademická profesorka mám eh, obavy ohledně lidských zdrojů. My jsme přesetkali s našimi místními zástupci a s, s lidmi z univerzity. A byla tam položena velmi vážná otázka. Kdo školí ty lidi? Kdo poté mohou pomoci s implementací všech těchto eh, pravidel? A no, já se obávám, že zatím na to není na řádné kurikulum, IKT, komunikace, psychologie a tak dále. Musíme Eh, skutečně vznést silnou žádost na komisi. Jedna věc je být technologicky připraven, ale pokud nejsme připraveni z hlediska lidských zdrojů, no tak technologie nepomůže. Vy jste přispěli k eh, našim znalostem a já jsem přesvědčen, že v tomto směru jdeme správným směrem. Přeji zpravodajům a stínovým zpravodajům eh, mnoho zdaru a ještě jednou děkuji všem řečníkům, kteří se vyjádřili. Děkuji vám, kolegové, za vaše příspěvky. Děkuji všem našim dnešním hostům, všem, kdo se dostavili. Děkuji eh, za vaši účast. Opravdu jsme se to vděční. Rádi vás uvidíme na výboru Libe. A tím je toto slyšení.